Milé kolegyně a kolegové, srdečně vás vítám na dnešním zasedání. Dnes prožíváme den velkých událostí. Někteří z vás možná se již zúčastnili tiskové konference s panem Barozem a panem Rompojem. Zároveň také předseda Evropské centrální banky navštívil naši sněmovnu a nyní se my eh, jako výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, budeme zabývat eh, těmi obyčejnými věcmi, jak vydávat peníze. Je to činnost významná. Srdečně vás všechny vítám a ptám se, zda máte nějakou změnu pořadu jednání. Zdá se, že ne. Eh, kolega Rubik se hlásí, prosím. Ano, já jsem chtěl pouze poznamenat, že normálně naše zasedání trvají do 18.30 a mnozí z našich kolegů mají tedy určité další povinnosti od 18.30. Já také budu muset odejít na jinou schůzku, kterou jsem si předem domluvil, takže prosím, abychom dnešní zasedání skutečně vedli velmi střídmě. Ano, tímto se obracím na všechny zúčastněné. Samozřejmě Samozřejmě, že mohu také zkrátit eh, dobu projevu za všechny eh, politické skupiny. Eh, chtěl bych upozornit také na překlady a na to, že naše zasedání je na síti. Dále také upozorňuji na to, že náš výbor byl vyzván k tomu, aby připravil a používal novou aplikaci. V nejnovějších eh, Kokobu News jsme na to upozornili a děkuji eh, GD ITEC za to, že eh, máme tuto možnost. Tím se dostávám bodu 3 schválení zápisu. Máte, prosím, poznámky k zápisům z 10. ledna, 21. 22. ledna a 24. ledna. Nikdo nemá změnu, takže tyto zápisy jsou přijaty. Tím se dostáváme k absolutoriu za rozpočet 2011. Paní zpravodajka Eva Ortiz Vilela je přítomna. Půjde tedy o návrh její zprávy a dávám vám slovo, prosím. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji vám pane děkuji a než stručně schrnu hlavní body této zprávy, tak bych chtěla poděkovat všem přítomným za příspěvky a za doporučení. Zvláště stínovým zpravodajům. Je tu pozměňovací návrh Chci poděkovat také eh, sekretariátu panu Benetovi za jeho profesionální přístup, za to, jak dobře zpracoval všechny otázky, které kolegové a kolegyně položili minulý měsíc. Díky tomu jsme si mnohé věci vyjasnili do značné míry takže díky tomu teď máme zprávu, která je mnohem přesnější. Pak jsme se také setkali s panem Galvinem. I to nám nesmírně pomohlo. Chci poděkovat také sekretariátu výboru za jeho přispění a chci vyzdvihnout i práci eh, celého našeho týmu. Pan generální tajemník od 23. ledna tady eh, přispěl k vypracování té zprávy, která má zajistit, aby peníze, prostředky eh, daňových eh, poplatníků byly vynaloženy tak, jak mají být. To znamená, abychom měli absolutorium, které bude konstruktivní a které bude předmětem širokého koncenzu. A s tímto přístupem jsem pracovala na tom dokumentu, který tu teď máme. Samozřejmě určitá kritika je nezbytná a my jsme se ji nevyhýbali. Evropský parlament, který je samotným srdcem evropské demokracie, musí jít příkladem a musí eh, být skutečným kontrolním orgánem, pokud jde o výdaje. A to obzvlášť v současné době, v období závažné finanční krize, která postihuje naše spoluobčany. Takže teď se členské státy snaží rozhodovat o účinnějším využívání prostředků a myslím, že jsme ukázali, že jsme eh, nesmírně efektivní a účinní v naší každodenní práci. Takže účinnost, transparentnost, efektivnost a zodpovědnost. Důležité je, aby veřejné, veškeré veřejné procedury byly dostatečné, takže v tom návrhu zprávy, který máte, zdůrazňuji veřejné slyšení a jeho důležitost. Hovoříme také o inteligentních úsporách. To je velice vítané opatření. Jsou to úspory, které zároveň nějak nepostihují zdroje, které jsou nezbytné pro fungování parlamentu, čili nejsou to úspory, jen tak pro úspory, ale je to něco, co má skutečně zefektivnit naši práci. Klademe důraz i na bezpečnost. Někteří z našich kolegů hlásili, že mají problémy v kancelářích, takže jsme tu měli tedy novou koncepci bezpečnosti, to jsme schválili v loňském roce přijalo to předsednictvo a internalizovali jsme tedy bezpečnostní služby, mělo by to posílit eh, bezpečnost Evropského parlamentu. Další bod, to jsou, dalším bodem jsou eh, závěry těch výročních zpráv, pokud jde o eh, audity některých DG se ukázalo, být eh, problémem nedostatek, nedostatečné plánování. To znamená, bylo nutno využít eh, některých mimořádných rozpočtových postupů a také eh, některá DG byla příliš závislá na, kontrakt, na smlouvách s třetími stranami. Teď je problém hemicyklu a technických problémů, které se tam Objevili. Musíme mít eh, skutečně účinný plán na jeho rekonstrukci, eh, na obnovu hemicyklu. A pak také udělení eh, ceny za no, té novinářské ceny. Údajně některé eh, ceny si vyžádaly značné náklady v roce 2011. A pak eh, problém cestovní agentury. Připravujeme nové nabídkové řízení, protože stávající eh, smlouva končí eh, v letošním roce. Takže toto jsou základní charakteristiky naší zprávy o evropském, o tom, jak o evropském rozpočtu, tedy rozpočtu Evropského parlamentu. Já se těš, těším na vaše další příspěvky a dosažení dalších kompromisů. Děkuji. Děkuji zpravodajce. Nejdříve dávám slovo kolegovi Gerbrandimu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat zpravodajce a to nejenom za zprávu a návrh, ale také za to, jak se s tínovými zpravodaji spolupracovala. Mám ale přesto jeden kritický bod. Žijeme ve velmi obtížné době z hlediska finančního a proto bychom očekávali, že výdaje vlastní sněmovny budeme projednávat kriticky. Při přípravě rozpočtu 2013 jsme takto postupovali, ale měli bychom takto postupovat také při pohledu zpět na rok 2011, protože z toho se můžeme do budoucna poučit. Mám tedy řadu jednotlivých poznámek. E, za prvé odsavec jedna transparentnost. Zde samozřejmě souhlasím, ale scházíme zde jedna věc této zprávě a možná, že jsme také minulý rok již o tom jednali v rámci usnesení. Jde o e, samostatnou debatu o absolutoriu, kterou bychom měli zorganizovat a to e, také s předsedou němovny. jde o transparentnost, pak e, se musíme snažit o tu nejvyšší transparentnost s předsedou parlamentu, nejenom s místopředsedy. Právě předseda by měl předložit také účty za sněmovnu. A proto se chci zeptat, zda vy byste mohl jménem našeho výboru eh, zapsat příslušný dopis konferenci předsedů a připomněli jste eh, tedy usnesení z minulého roku, eh, Požádali bychom tedy o debatu o absolutoriu za Evropský parlament. Pak mám ještě několik dalších poznámek. Něco mi schází v této zprávě. A to již po druhé jsme v usnesení pléna žádali o to, aby elektronické ověření probíhalo také ohledně poslanců parlamentu. Ty technické prostředky k tomu již máme. A myslím si, že není správné, aby všichni museli procházet elektronickými uh, Eh, dveřmi, eh, eh, tedy tam, kde chodí paslanci. Možná, že bychom se ještě o tom také měli zmínit. Dále nižší eh, používání, menší používání eh, dokumentů papírových. Hovořili jsme o e-meetingu a také zde se hovoří o této možnosti eh, a pak bychom nepotřebovali papírové dokumenty, ale přesto opět nalezám na svém stole celý štos papírových dokumentů. Neměli bychom zajistit, aby Ti poslanci, kteří to již na papíře nepotřebují, tento papír také nedostávali a nemuseli bychom to pak tisknout, pak bychom teprve viděli, že ten projekt funguje. Další prvek se eh, stále opakuje a schází mi opětně této zprávě. Jedná se o bod ohledně kancelářských potřeb. Tedy Jedná se o to, aby poslanci nemuseli dokládat účty pro každou maličkost. To prostě neodpovídá eh, již duchu doby. Samozřejmě, že musíme nést odpovědnost za výdaje a musíme prokázat, co jsme s našimi penězi dělali, ale eh, ne takto. Paní Otes eh, také již se zmínila o tom, že i v minulosti se hovořilo o mnohých otázkách, ale předsednictvo dochází vždy k jiným rozhodnutím než plénum. Takže bychom to měli formulovat trochu silněji. Dále mm, jsem si všiml minulého roku také jedné věci, která snad se spíš týká právě předsednictva. Členové předsednictva jsou také ještě eh, z protokolárních důvodů eh, doplňování do jednotlivých delegací. Eh, stojí to hodně peněz a času. Velmi často se takto postupuje také v případě cest na velkou vzdálenost a když delegace provádí protokolární eh, práci sama, tak jistě nepotřebuje eh, další eh, zaměstnance z kanceláří sebou. Poslední poznámka se týká rozpočtu Eh, a vždy jsem také pro rok 12 a 13 říkal, že externí hodnocení našeho vlastního rozpočtu je nezbytné. My příliš mnoho závisíme na informacích, které dávají naši úředníci, což nám nedává dostatečný přehled o eh, nutnosti některých výdajů. Možná, že bychom právě v našem výboru mohli ještě jednou se podívat na to, zda by určitá externí organizace neměla ověřovat prověřovat náš vlastní eh, rozpočet, abychom zjistili, zda je možné se vyhnout určitým výdajům. Navíc tolik mé poznámky a těším se na další spolupráci se spravodajkou. Děkuji. Z mé strany mám stanovisko k jednomu bodu, o kterém jste se zmínil. A sice po dohodě s jednotlivými službami Evropského parlamentu bylo navrženo vést debatu o absolutoriu rozpočtu EP. To znamená, že plénum by tedy postupovalo dle usnesení z minulého roku. My jsme se na to ptali a bylo také potvrzeno, že tak to budeme postupovat. A, takže to je má přímá odpověď na jednu otázku. Dále kolega de Jung. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl poděkovat panu Gebrandim. Eh, možná, že se mi díval do mých poznámek, protože to, co řekl, odpovídá přesně tomu, co si myslím já. Já ho také ve všech těchto věcech plně podporuji. Je ještě několik věcí, které si myslím, že z toho všeho vyčnívají a jsou naprosto zásadní. To jsou věci, na které se ptají občané. Je to otázka odměňování. Pan Gebrandy například hovořil o těch penězích, které dostávají členové sekretariátu. To jsou ty eh, diety například. Myslím si, eh, že by bylo docela dobré eh, mít k dispozici účetního, externě účetního, který by tyto věci zkontroloval. Mm, eh, obyčejní lidé na ulici si skutečně eh, tomu nerozumí, proč bychom měli mít eh, přes 4 tisíce euro navíc, aniž bychom to nějakým způsobem museli ospravedlňovali. Um, za druhé, a to si myslím, že se vztahuje k tomu, co již se zaznělo, um, jsme svědky toho, že existují eh, nejrůznější přídavky, které eh, například souvisejí se vzdáleností. Ehm, jsou to eh, peníze, které v podstatě by mohly být řešeny právě těmi dietami nebo těmi pří... a mohly by tedy diety nahradit. Co se týče dalšího bodu. Já souhlasím opět v této věci s tím, co řekl pan Hebrandy. Myslím si, že Europa TV možná bude zajímavá pro eh, některé novináře, ale co se týče veřejnosti, pro tu tato televize skutečně není užitečná vůbec. Pokud by měla být tedy zajímavější, tak možná bychom celou tu věc mohli otočit a eh, měli bychom eh, poskytovat pouze takové služby, které jsou na základě poptávky konkrétních novinářů. Eh, protože eh, nemůžeme říci, že v současné době tato televize se obrací na veřejnost, nebo že by byla zajímavá pro veřejnost. Eh, z textu vyplývá, že skutečně neřešíme věc, která fakticky nefunguje. A to si myslím, že, bych, že platí také o tom programu o evropské historii. Eh, tady si myslím, že je potřeba skutečně zpřísnit tu formulaci. Jinými slovy, je potřeba, abychom předložili celou řadu pozměňovacích návrhů eh, a to navzdory tomu, že já skutečně ve většině těch věcí se spravodajcem se spravodajem souhlasím. Eh, zdá se, že některé ty výdaje jsou skutečně velice konstruktivní, některé ty věci jsou naprosto jasně zřečeny, to znamená, kde došlo například k úsporám v minulosti, Eh, nebo tam, kde skutečně dodržujeme eh, určité stropy, eh, co se týče výdajů, čili to určitě platí, ale mnoho je potřeba zlepšit. Děkuji, kolega Gariga. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl jednu otázku a jednu poznámku. Eh, na adresu zpravodajky. Chtěl bych jí poblahopřát eh, k návrhu zprávy. Jde o bod 50, eh, nemovitostní politika Evropského parlamentu a pak především vyjádření politování o strukturálních, strukturálních chybách, které byly objeveny vlastně již po druhé. To je dost podstatný prvek pro fungování této instituce. Jde tedy o plenární sál, Měli jsme závažný problém ve Štrasburku a nyní máme také závažný problém zde v Bruselu, což má také přímý dopad na eh, naši práci. Mini plenárky již v Bruselu nemůžeme organizovat kvůli těmto technickým problémům a eh, náklady na opravy eh, dosahují v obou případech mnohem vyšších částek než ty, které byly tedy navrhovány reflektovány v rozpočtu Evropského parlamentu. A proto eh, chci zpravodajku požádat, aby zde v této otázce postupovala poněkud rázněji vůči tedy administrativě EP, eh, e co se týče tedy předkládání eh, výkazů. Byly zde strukturální chyby v jednotlivých plenárních sálech, ale také mechanismy v Evropském parlamentu eh, jsou v otázce. Vždyť jde o eh, veřejné prostředky evropských eh, daňových poplatníků kvůli chybám ve struktuře, které se objevily několikrát. Je to tedy problematické a proto se ptám, zda skutečně je možné hovořit o ochraně zájmů evropských daňových poplatníků. Prosím tedy zpravodajku, aby postupovala poněkud rázněji. Eh, kolega Gajer. Ja, danke, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Na základě přání pana Rubiga nebudu uvádět všechno to, co jsem již jednou zaslechl. Zastupuji zde stínového zpravodaje, který nemůže se přijet z Rumunska, ale stílo mi, že eh, v naší politické skupině nemáme žádné hm, změny ohledně zprávy paní Ortiz, takže blahopřeji k vašemu návrhu. Chtěl bych pouze všechny upozornit na dvojí zážitosti. Možná, že bychom eh, neměli tolik hovořit eh, o takových otázkách, které nás samotné trápí. Již několikrát jsme mm, velmi často bojovali v tomto výboru eh, ohledně otázek, o kterých se nehovoří na veřejnosti. Například Europal TV. To eh, bylo velmi často kritizováno na mnohých plénech a já se domnívám, že nemohu souhlasit s kolegou eh, Gebrandym. Ten, kdo se setká se pracovníky Europal TV, ten ví, že Ehm, asi 20 televizních kanálů přebírá eh, různé, různá vysílání z Europal TV. To znamená, že Europal TV je důležitým prostředkem. Eh, pokud nepokládáme tento prostředek za důležitý, eh, tak si kladu otázku, že možná někdo nechce, mm, abychom pracovali transparentně. Dále také všeobecné povolování. Máme v, na našem kontinentu různý postup. Například v Nizozemsku nás poslanci velmi často žádají, abychom předkládali veřejné eh, vyúčtování o každém centu. Eh, to je obvyklé v jejich státě, především když se jedná tedy o jejich národní otázky. V Německu tomu tak například není. Takže zde byl určitý pokus eh, také v Německu a šlo to k nejvyššímu soudu, aby poslanci eh, takto postupovali a nejvyšší soud to odmítl a sdělil, že poslanci mají jiné povinnosti vůči veřejnosti, mají jiné eh, úkoly a proto tedy také mohou volně používat investovat eh, své prostředky. Dále bylo také řečeno, že zde je určitý ta nedůvěra ohledně eh, částečného využívání eh, prostředků a bylo řečeno, že takto si poslanci vlastně navyšují své honoráře. A pak to bylo také v Německu předloženo správnímu soudu a i tento nejvyšší správní soud řekl, že není nutné předkládat příslušné účty. Možná, že v některých státech Evropské unie je obvykle předkládat eh, jednotlivé tedy vyúčtování, ale eh, v jiných ne. Já bych nechtěl doporučit, eh, abychom takto postupovali v Evropském parlamentu. Chtěl bych také ještě se zmínit zmínit o tom, že v těch zemích, kde právě vidíme určité kulturní rozdíly. A sice v těch zemích, kde například totální transparentnost eh, kancelářských paušálů poslanců je obvyklá, ale když se pak podíváme na Eh, asistenty, také tam vidíme eh, mnohé příbuzné eh, v první řadě příbuznosti, což je v Německu neobvyklé. Takže když bychom tedy dali dohromady všechno, co je kritizováno v jednotlivých státech, tak bychom si stížili vlastní práci. SND například v minulosti předložilo určitý vnitřní dokument o směrnicích, kde je řečeno, že jde-li o fungování Evropské Evropského parlamentu, eh, pak to budeme eh, bránit a jinak jsme samozřejmě pro úsporná opatření eh, celkově a tak to budeme postupovat i v budoucnosti. Děkuji dále pan Rubik. Děkuji srdečně, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce. Všichni v příštím roce budeme stát ve volební kampani. A musíme tedy se podívat na to, jak eh, evropští poslanci v médiích vystupují. V posledních letech jsme zjistili, že zde je nutné učinit mnohé, aby poslanci svou práci pro evropské občany eh, prezentovali transparentněji. A proto velmi vítám snahy této sněmovny například eh, prostřednictvím STOA nebo Policy Department evropské občany zapojit tím, že je budeme lépe informovat. Například také zastoupení ve Facebooku a Twitteru. Zde poslanci mohou převzít určité základní eh, složky a použít je, nebo také Voxbox. Také zde je možné se obrátit na voliče, takže pro nás poslance je to velkou podporou, stejně jako Europal TV. A já se domnívám, že také z zprávy jednotlivých politických skupin umožní vyjádřit určitou diferenciaci. Můžeme se tak obracet na občany a to čím dál, tím lépe. Tímto eh, chválím tuto sněmovnu. Eh, přemýšleli jsme o tom, jak Evropský parlament, jeho funkce, jeho práce ve 20 výborech bude publikována a to transparentně. Tak to také občané chtějí. Také přes internet mohou sledovat to, co tady fakticky děláme. Děkuji vám. Tím tedy jsme vyčerpali všechny poznámky. A předtím, než dám znovu slovo zpravodajce, chci jako předseda tohoto výboru navázat na jednu myšlenku, kterou budeme projednávat také s předsedou Šulcem, tedy chtěli jsme ji projednávat, ale bohužel pan předseda onemocněl. Eh, byro eh, pana předsedy nám stanovilo nový termín, a to 19. březen. Je tedy vhodné, abychom v rozpočtovém výboru, tedy výboru pro rozpočtovou kontrolu a také s dalšími kolegy se dohodli o určitých věcech, jak se dívat na úkoly parlamentu, jaké technické a jiné prostředky potřebujeme pro účinnou práci v parlamentu. A e, to tak, abychom skutečně se mohli koncentrovat na skutečné nedostatky, o kterých se také diskutovalo, a by v budoucnosti nebylo nutné v každém absolutoriu znovu všechno opakovat například paušální odměny. Je eh, paušální vyučování lepší než jednotlivé vyučování? a podobně. Eh, v otázce eh, finančních eh, úprav jsme také členským státům dali možnost využívat agrární podporu, také prostředky pro fond soudržnosti. Samozřejmě, že jsou zde dva systémy. Jeden systém je velmi přesný a druhý je spíš paušální. Co se týče paušálního postupu, tak zde mám méně administrativních úkolů eh, a ten druhý přístup je přesnější, ale nákladnější. Takže já se domnívám, že se nevyplatí eh, o tomto se hádat. Je nutné se prostě rozhodnout pro jednu metodu. Ale samozřejmě, že v té diskuzi eh, to bude velmi palčivou otázkou. Měli bychom se tedy ale domluvit parlamentu a soustředit se na ty skutečně důležité otázky. V budoucnosti celá jistě budeme muset debatovat také o tom, jak parlament můžeme vybavit dostatečnými prostředky, abychom byli na stejné úrovni jako rada. Vždyť rada má možnost využít služeb eh, vlád a ministerstv svých států a využít eh, tedy tedy eh, tyto kapacity. To znamená, že ve srovnání s tím kapacita eh, knihovny, sekretariátů eh, jsou omezené, když to srovnáme s národními parlamenty nebo také s americkým kongresem. Eh, tak jsou dost omezené. Chceme-li však dobrou legislativu, pak musíme mít stejné zbraně jako vlády, které chceme kontrolovat nebo se kterými chceme spolupracovat v legislativních řízeních pouze upozorňuji na tuto okolnost, která eh, nás bude také celá jistě zabývat na konferenci eh, předsedů výborů, eh, když zde budou předkládány návrhy, tak rád na ně navážu. Děkuji vám a nyní dávám slovo zpravodajce. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat kolegům za nové příspěvky. Podíváme se na vaše návrhy podrobněji. Opět eh, se tu objevilo téma Europa TV. Hovoříme o tom, že by se mohla vypracovat studie nákladové účinnosti, je zatím je to v takové šedé zóně. Členské státy se často domnívají, že naše práce je odtržená, eh, odtažitá, ale musíme každopádně najít eh, nějakou střední cestu, eh, musíme si udělat jasno, pokud jde o náklady, které jsou spojené s Europa TV, Musíme ukázat, že eh, tato iniciativa je eh, efektivní, jinak by neměla vůbec smysl. A pak je tady celá kapitola budov. Budovy některé, které jsou 20 let staré, to neznamená, že to 20 let staré budovy nejsou staré. Můžeme samozřejmě o tom diskutovat s, se sekretariátem, s panem generálním tajemníkem, abychom věděli, jestli můžeme eh, ještě vznášet nějaké požadavky. A pak je tu další téma. To je téma našeho vlastního rozpočtu. tedy abychom eh, náležitě kontrolovali výdaje. Všichni jistě vědí, jaké, jaká je ta strana příjmů a jaká jsou pak pravidla na vynakládání těchto prostředků. Jistě, že jsme se snažili maximalizovat transparentnost a snažíme se rozpracovat tuto záležitost do co největších podrobností, abychom se neocitli v nevýhodné situaci. Ano, děkuji, Evo. Lhůta pro pozměňovací návrhy je úterý 26. února 2013 12 hodin. Takže tento bod můžeme ukončit a přejít k následujícímu bodu číslo 5, to je boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a otázka daňových rájů. Eh, pan Bart Stes je navrhovatelem a příslušným výborem je výbor pro měnu a ekonomiku. Barte, máš slovo. Eh, eh, Pane předsedo, ano, jedná se o stanovisko, které by mělo dostat, by měl dostat výbor pro měnové a hospodářské záležitosti. Pokusím se využít ten čas, který mám k dispozici. Výbor Ekon eh, eh, by chtěl o tom hlasovat do konce března, takže musíme to všechno probrat poměrně rychle. Jedná se o 12 odstavců, ve kterých jsem se pokusil nějakým způsobem upozornit na otázky, které považuji za důležité. Nejde mi o to, abych pouze Eh, popsal eh, tu poměrně neblahou situaci v současné době, ale eh, jde mi také o to, abychom se vrátili k některým těm věcem, o kterých jsme hovořili v dřívějších rezolucích, to se týká například DPH. Chtěl bych říci, že některé studie poukazují na tu obrovskou velikost tohoto problému, protože vy daňové úniky odpovídají v, celkovému rozpočtu na zdravotnictví ve všech členských státech Evropské unie. Dovedete si tedy představit, že ten rozsah tohoto podvodu je obrovský. Kdybychom chtěli tyto peníze nějakým způsobem získat, potom eh, deficit Evropské unie by se eh, dal snížit během několika let. Eh, je pravda, že co se týče daňových rájů, tady vycházíme z poměrně zastaralé definice toho, co tím myslíme. Eh, v současné době je potřeba si uvědomit, že existují nové technologie a eh, kriminální živly využívají tyto daňové ráje. Někdy se vyhýbají těmto daňovým rájům, ale stále se ještě vyhýbají při tom placení daní. Například jedna holandská studie ukazuje, že eh, takové ty fiktivní společnosti mají obrat asi 8 tisíc milionů euro, eh, což je částka, eh, o kterou jde, hovoříme-li o těch daňových únicích. Třetí aspekt, my jako výbor pro kontrolu rozpočtu musíme upozorňovat na to, že podobné praxe Eh, mají skutečně eh, hrozný dopad na disciplínu jednotlivých firm, hlavně na firmy malé a středně velké, které eh, také platí daně. Eh, ty daňové úniky eh, většinou eh, mají své kořeny v těch obrovských nadnárodních společnostech a ty malé a středně velké podniky potom nevědí, proč oni by neměli používat stejné praxe, které používají tyto obrovské firmy. Jinými Eh, slovy ukazuje se, že se z toho všeho stává jakási norma. Čtvrtý aspekt, my jako eh, rozpočtový kontrolní výbor hovoříme o těchto otázkách znovu a znovu. Ty velké tabákové firmy například musí platit obrovské částky peněz na základě dohod, které jsme s nimi uzavřeli, ale Eh, musíme si všimnout jedné věci a sice, že v duchu těchto dohod tyto peníze původně měly být použity právě eh, na ty protipodvodné aktivity, ale eh, přitom většinu těch peněz používá komise. 90% těchto peněz se vrací do členských států a členské státy nevždy využívají tyto peníze pro financování právě takovýchto aktivit, které vedou k potírání tohoto typu podvodu. Dále potom eh, konkrétně bych se chtěl zmínit o DPH, Eh, již jsem hovořil o, o tom, jaký má negativní dopad eh, eh, právě vyhýbání se placení daně DPH, pochopitelně pro všechny členské státy, protože tím pádem mají menší příjmy rozpočtové, ale promítá se to i do rozpočtu Evropské unie, protože část plateb DPH jde také do rozpočtu Evropy. Evropské unie a z toho vyplývá, že jakýkoliv podvod v této oblasti vede automaticky také k deformaci eh, hospodářské soutěže mezi různými hospodářskými aktéry. Šestý odstavec potom upozorňuje na to, že ten systém DPH eh, vlastně zajišťuje obrovské množství peněz. V roce 2009 se jednalo asi o 21 eh, veřejných příjmů, které přicházely právě z DPH. Eh, s tím souvisí nejrůznější náklady, pochopitelně eh, pro zajištění plnění této povinnosti. Hovořím o tom ostatně v odstavci 7, kde hovořím o vybírání těchto daní, je to starý eh, model a i když se hospodářské systémy změnily, tak tento systém používáme stále, ten starý. Eh, ta věc nebyla vůbec modernizována a v důsledku toho přicházíme o ještě větší částky, než by bylo třeba. Osmý bod eh, to je bod, který se obrací na radu, protože existují dvě direktivy eh, rady, je to ten mechanismus rychlé reakce a systém eh, obracení eh, daňové povinnosti. Ta věc byla zablokovaná v radě, to si myslím, že je věc, kterou bychom měli připomínat. V devátém odstavci je velice důležité si uvědomit, jak, důle, jak, potřeba, jak, jak je důležité zajistit, aby ten systém fungoval dobře. A to znamená e, posílenou spolupráci nejen mezi těmi, kteří vybírají ty daně, ale myslím si, že je naprosto zásadní spolupráce e, například i s celními úřady, s celními orgány. To Eh, souvisí například s dovozem, to souvisí také eh, s výběrem cel a tak dále, protože pokud nebudeme mít zajištěnu takovou spolupráci, tak přicházíme o vlastní efektivitu toho systému a kromě toho tím opět usnadňujeme eh, těm, kteří o to stojí, dopouštět se různých podvodů. Celní úřady velice často mají k dispozici údaje, které nejsou k dispozici jiným orgánům a e, tím je opět celý systém oslabován. Myslím si, že příslušné orgány by se měly s touto situací nějakým způsobem vyrovnat. E, v desátém odstavci hovořím o e, té celkové atmosféře, ve které dochází k tomu boju, boji proti daňovým podvodům, proti daňovým rájům. Jestliže chceme skutečně efektivně um, bojovat eh, s těmito kriminálními živly, tak je potřeba, aby eh, všichni, kterých se to týká, eh, měli možnost po té, co věnují obrovský čas zajištění těchto lidí, tak potom zjišťují, že vlastně postih a penalty jsou mimořádně mírné, čili ti lidé, kteří se věnují těmto věcem každý den, eh, kteří bojují s těmito nešvary, je potřeba, abychom jejich práci brali více vážně. Eh, dále je tady otázka e-government. Eh, tady existují určité potenciální možnosti využití e-government nebo těch dalších elektronických nástrojů efektivnějším způsobem právě v boji také s těmito podvody. To jsou věci, které je potřeba dále posílit já o tom hovořím v odstavci 11 a pak nakonec v tom odstavci 12 potom se obracím na komisi a na členské státy e, a upozorňuji tady na e, nový kodex, modernizovaný celní kodex. My jsme o tom již hovořili, e, kromě toho jsme k tomu vypracovali stanovisko. Um, v tomto odstavci hovořím o tom, že již na to nedočkavě čekáme, tak jak o tom konkrétně se zmiňuji právě v tomto posledním odstavci. Myslím si, že opět 26. února je termín předkládání pozměňovacích návrhů. Nemáme tedy moc času, ale ten hlavní výbor by chtěl, abychom toto projednali co nejrychleji, proto budu velice rád, když k tomu budete mít své připomínky hned teď. Ano, děkuji vám. Ještě než dám slovo kolegům, bych chtěl přivítat zástupce komise za TG Taxud. Je zde pan Rapony, dále pan Unit a za DG Pačeta, pan Ilise, za Olaf je zde dnes pan McMichael a já bych nejdříve právě jim dal slovo, či respektive eh, dal slovo poslancům, aby se vyjádřili. Nejdřív se hlásí pan Rubik. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat navrhovateli, protože to téma zpracoval velmi dobře v Evropě Máme malé a střední podniky, eh, které jsou velmi silně zatíženy daňově Eh, představují 50 HDP, zaměstnávají dvě třetiny zaměstnanců a platí 80 daní. Takže něco tady není v pořádku. A myslím si, že není oprávněné to, aby právě malé a střední podniky a také samostatní podnikatelé byli daňově takto zatěžováni. Ve velkých mezinárodních koncernech přitom se postupuje zcela jinak, propracovávají se optimalizační modely a ne, eh, neplatí se daně, eh, jak by bylo nutné. Eh, v rámci daně z transakcí se také zohledňují tyto záležitosti. Vždyť to je také Hlavním úkolem Evropské unie, aby přeshraniční aktivity byly zahrnuty. O tom musíme přemýšlet. Právě proto se také ptám, zda eh, daň z finančních eh, transakcí eh, v oblasti mikroúvěrů neměla být použita, abychom měli také určité pobídkové motivace a abychom dosáhli určitého vyrovnání daňové zátěže. Já se domnívám, že třeba Slovensko eh, po přistoupení k EU eh, vypracovalo skutečně vzorný model, eh, kde vidíme, růst jak zaměstnanosti, tak i malých um, pracovních úvazků. Velmi dobře postupovala také v programu boje proti daňovým rájům. Jsem velmi vděčen komisi za to, že přemýšlí o tom, jak do budoucna je možné dosáhnout určité spravedlnosti. Děkuji, pan De Jong. Děkuji vám. Děkuji také za vypracování zprávy. Je nespírně těžké pouhým stanoviskem na tak malém prostoru říct vše, co eh, lze říci k tak eh, komplexní problematice. A já doufám, že tu zprávu pana zpravodaje ještě doplníme prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů. V té anglické verzi, já tady mám pouze tu anglickou verzi, ale používá se tam eh, výraz tax evasion pro daňové úniky. A to je něco jiného než vyhýbání se daňové eh, povinnosti, čili tax avoidance. Eh, čili tax evasion a tax avoidance. Čili když hovoříme o tom, že bychom měli splatit eh, deficity ne z, z toho, že bude tedy ne na základě eh, ne na základě eh, tedy daňových úniků, ale snahy o snižování daňového základu. Myslím si, že to je celkem logické, to znamená, že bychom se měli koncentrovat na DPH a další eh, eh, daně, které jsou předmětem snahy o daňové, daňové úniky. Jestliže je možné se řídit všemi platnými pravidly a přitom neplatit žádnou daň. Takže může dojít k jakému si dvojímu nezdadění, kdy lidé nakonec nejsou zdaněni vůbec musíme se zabývat eh, daňovými eh, dohodami, které jsou právě součástí těch problémů. Nizozemsko se eh, stalo místem, kde se stýkají lidé, kteří uzavírají daňové dohody často s jinými zem, zeměmi. Někdy jsou to pochybné země, které provádí různé nekalé nebo pochybné praktiky. Takže tady musí nést Evropská unie svou zodpovědnost nemůžeme samozřejmě se vyhýbat také závěrům OECD. V loňském roce vypracovali zprávu, snažili se nějakým způsobem poprat s tou problematikou eh, daňových úniků a eh, legálnímu se, vyhýbání se placení daňové povinnosti a hovořilo se o možných sankcích. A také o tom, e, že podniky, které byly usvědčeny z daňových úniků, by pak měly být vyloučeny z možnosti získávat e, zakázky. Mohli bychom e, se zabývat například takzvaným 28. režimem a daňovými základy v různých členských státech. Kdybychom měli ucelenější přístup, tak by určitě daňových úniků bylo méně. Dalo by se k tomu říct ještě více, ale celkem za to je to, myslím, vynikající zpráva, jde jenom o to dostat všechny ty věci na papír. Já, vielen Dank. Ano, děkuji vám. Dále pan Mulder. Nederlands is bijna de voertaal eh, vanmiddag, dus ik zal het maar in het uh, Nederlands. Zdá se, že nizozemština je tady takřka lingua franca, mohu tedy hovořit svou mateřštinou. Takže myslím, že ty závěry jsou dobré. Já chci jenom něco říct ještě k, tedy k daňovému ráji, protože jsou tu zmíněny da, daňové ráje, že budeme bojovat, máme tedy tady bojovat proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům. A já se nedomnívám, že by mohlo být Nizozemsko označeno za daňový ráj skutečně. Eh, to bychom museli vytvořit eh, speciální eh, výbor vyšetřovací který by něco takového potvrdil, ale já myslím, si, že nedochází k žádnému porušování zákonu. Eh, ale samozřejmě žijeme eh, v demokratických režimech, v demokraciích. Těžko se lze představit, že by eh, to byla, byl skutečně takový rozsah. Ale pokud jde o těch prostředcích tohle té tabakové firmy, která údajně se dostává tady členským státům, členskému státu, tak já myslím, že bychom neměli, nemusíme revidovat tyto, eh, tu, tyto smlouvy. Všichni se snaží eh, šetřit nějaké eh, prostředky. Já nevím, jak stará je ta dohoda, ale měli bychom se na to podívat ještě trochu víc pod lupou a zjistit, jestli bychom mohli získat více než těch 10%. To znamená, abychom dostali více než jen prázdné sliby, pokud jde o využití těch 90, těch zbývajících 90%. Danke, Jan Děkuji, Jean-Pierre Audi. Merci, Děkuji vám, pane předsedo. Má první slova jsou slova blahopřání panu zpravodaji. Je to téma, kterým se pravidelně zabývá. Děkuji vám za tuto zprávu snad jen tři úvahy. Nejprve pokud jde o mezinárodní podvody. Po několika zasedáních G20, kdy se hovořilo o otvírání trhu, globalizaci, eh, vidíme, že je stále větší problém mezinárodních podvodů. A jak by mohla Evropská unie přispět prostřednictvím našich informačních systémů a našich expertů tak, abychom Eh, svým způsobem, svým dílem přispěli k potírání tohoto mezinárodního eh, zločinu, protože tady dochází k významné kumulaci kapitálu v některých částech světa, které jsou potom recyklovány do legálních aktivit. Takže možná bychom tady mohli dát ještě odstavec nebo pozměňovací návrh, kde by se říkalo, že eh, když budeme Eh, urychlovat uzavírání některých dohod, včetně bilaterálních dohod. Měli bychom také urychlit spolupráci na potírání podvodu všeho druhu, včetně eh, podvodů eh, daňových, to se týká daňových rájů a všech dalších mezinárodních daňových záležitostí. Další věc. Já jsem v tisku četl, že docházelo podvodům, pokud jde o výměny těch, eh, pokud jde o obchod s, kvotom, s kvotami CO2. A zajímalo by mě tedy, jestli ještě tyto podvody na trhu CO2 dál existují, jestli bych měly být zmíněny. Pak odstavce 9 a 12, kde se hovoří o cel, celních záležitostech, celních poplacích a z našich návštěv a také z toho, z těch zpráv, které máme od eh, Eh, účetního dvora vidíme, že máme celní systém, který je velmi nedokonalý. Přitom je to kompetence Evropské unie. Máme, máme tady. A přitom těchto pravomocí exkluzivních není tolik. Je to zemědělská politika a je to celní politika. Takže měli bychom eh, eh, sledovat, jaká je provázanost mezi tedy kvalitou celních služeb a mezinárodním dohodem, možná obchodem, možná bychom měli vytvořit tedy nějakou funkci, která by zajistila, že fungování celníku bude skutečně spadat pod evropskou funkci eh, a určitě by nás to nestálo víc peněz, ale měli bychom jakýsi orgán, který by byl evropský. A pak eh, tedy mohli bychom také se zhostit té myšlenky z nějakým způsobem se zamyslet nad tím, jestli bychom nemohli vytvořit jakési veřejné eh, celní funkce, abychom zabránili tomu té stávající situaci, kde je to sice evropská pravomoc, ale je to v podstatě eh, smluvně eh, převedeno na členské státy. To se týká zejména naší vnější hranice, kde se potýkáme s problémy různých, eh, různé trestné činnosti a podvodů, tak abychom zajistili dodržování obchodních dohod a dalších. Takže to byl jenom takový podnět z mé strany, který by možná stál za zvážení eh, i v této zprávě. Děkuji. Já, vielen Dank. Ano, děkuji vám. Dále paní Makovej. Thank you. Děkuji, děkuji, pane předsedo. V roce 2011 šedá ekonomika představovala 90 celkového HDP eh, eh, Evropské unie, což představuje 34 eh, miliard euro. Mnoho těchto peněz vůbec není nějakým způsobem zpracováno. Pochopitelně také daňové příjmy se snižují eh, v důsledku těchto podvodů. Má to přitom také přímý dopad na evropský rozpočet, protože právě z tohoto zdroje přichází také peníze do našeho rozpočtu. Kromě toho to také eh, oslabuje eh, vnitřní trh a má to negativní dopad na rovnou soutěž. Je tedy potřeba, aby se zlepšil výběr daní. Já teď nebudu o tom hovořit podrobně, eh, o tom, jak bys to měl eh, dělat. Jasná věc je, že se to musí zlepšit. V některých členských státech již došlo k určitým změnám, eh, i když na druhé straně jsou členské státy, kde tento výběr je menší než 10 Dále je potřeba posílit přeshraniční spolupráci Eh, finančních úřadů jednotlivých členských států. To musí být také posíleno a také se musí zlepšit tato situace. A kromě toho také se musí zlepšit přeshraniční spolupráce eh, se třetími zeměmi. Hovoříme v této souvislosti eh, s penězmi, o které přicházíme během několika sekund a je proto potřeba, abychom spolupracovali v tom smyslu, že budeme zkrátka sledovat i peníze přes hranice, ať už jsou to hranice v rámci Evropské unii nebo mimo Evropskou unii. Co se týče otázky eh, mezinárodní spolupráce, přeshraniční spolupráce, mám otázku na komisi. Chtěla bych se zeptat, jestli už se prováděly eh, hodnocení toho identifikačního eh, daňového čísla evropského a jestli máte už nějaké výsledky takovéto studie. Pak mám ještě otázku na radu. Účetní dvůr a také komise navrhuje Eh, aby eh, eh, se aby existovala možnost zjišťovat DPH v jednotlivých členských zemích a jeho výběr, kdy to komise hodlá udělat. Je potřeba se zabývat všemi různými eh, systémy, které umožňují daňové podvody. Dovolte, abych uvedla příklad této souvislosti. V, roce, v červnu 2008 a potom v prosinci 2009 eh, jsme přišli o 5 miliard eh, euro, které souvisely s těmi různými ehm, ehm, kredity na skleníkové plyny. E, co se týče té směrnice týkající se rychlé reakce, ta je stále ještě blokovaná radou, proto mám otázku na radu, kdy má e, rada v úmyslu e, něco s tím udělat, respektive tuto směrnici odblokovat. Poslední bod, o kterém bych se chtěla zmínit, je složitost eh, všech těch zákonů, které upravují DPH. V této souvislosti bych chtěla říci, je to podobně jako u veřejných zakázek, eh, tam, eh, kde je, jsou zákony složité, tam, kde jsou rozsáhlé a těžko srozumitelné, tak tam pochopitelně je velice snadné se takovýmto zákonům šikovně vyhnout a tímto způsobem se dopouštět daňových úniků. Myslím si, že potřebujeme jasnou, eh, přesně formulovanou legislativu, která bude zárukou toho, že bude skutečně aplikována a že omezí možnost podvodu. Eh, to je všechno. Eh, chtěla bych ještě říci, že si velice vážím této zprávy, tak jak byla navržena zpravodajem. Myslím si, že uvažujeme úplně stejně a doufám, že na konec budeme mít skutečně velice dobrou vyváženou zprávu. Děkuji. Děkuji, kolega Woven. Yeah, uh... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaj za tuto skvělou zprávu. Já eh, jsem eh, zpravodajem pro zprávu o PIP. Pochopitelně, že tady jsou určité podobnosti Ehm, mám na mysli například eh, právě podvody v oblasti DPH eh, eh, a také spotřebních daní, které se týkají například tabáku. Víte, že je potřeba se v této souvislosti zmínit o situaci v Kaliningradu. Myslím si, že bychom společně s komisí a s Olafem se měli těmito otázkami zabývat. Jedna věc, která mě zarazila, Eh, bylo to, že každý členský stát používá eh, jiný systém, což pochopitelně představuje určité problémy. Členské státy by měly vědět, co se o nich očekává, ale eh, ty kontrolní systémy skutečně jsou tak odlišné, že velice často znemožňují aplikovat sankce a prosazovat to, co by vedlo k úspěšnému boji proti podvodům. Takže mám otázku na komisi co eh, se dělá v, eh, v oblasti kontroly a zajišťování toho, že sankce skutečně jsou adresné a že jsou aplikovány. Eh, ano, děkuji. Kolega Skilakakis, prosím. Thank you. Uh... Děkuji. Já bych rád řekl něco k otázce Já se omlouvám. To, co navrhl zpravodaj Co se týče eh, celních úřadů, tady si myslím, že je naprosto jasné, že na základě výzkumu, který byl proveden, eh, že zde eh, máme určité možnosti, ale také, že existují možnosti korupce v rámci celních úřadů a to nejen v jednotlivých členských státech, je to na celoevropské úrovni. Na mnoha hranicích, kde máme celní úřady, jsou v zemích, eh, eh, které ze strany, ze strany eh, Transparency International jsou hodnoceny velice špatně. Čili já si myslím, že by bylo dobré zavést určitou evropskou dimenzi, evropskou politiku, evropskou kontrolu všech celních úřadů a s tím já naprosto souhlasím. Myslím si, že bychom možná mohli také najít nějaké eh, řešení na tu mezidobu, než eh, se ta situace zlepší, v tom smyslu, že bychom eh, měli mít velice silný evropský úřad, který by tyto věci mohl kontrolovat, protože v praxi OLAF během posledních pěti let, dejme tomu, um, provedl asi 600 nebo 700 eh, šetření a z nich asi 300 eh, zjistilo určité nedostatky, které pak byly dále sledovány. A tak je to eh, ve většině případů. Jinými slovy, potřebujeme, aby tyto intervence byly daleko zásadnější. Na závěr bych se chtěl ještě zmínit o jednom čísle. Eh, které, který eh, vychází z té zprávy o korupci eh, ve veřejné zprávě členských států každý rok dochází k uplácení Jedná se o úplatky eh, celním úředníkům, které ve svém celku dosahují 600 tisíc euro. A to jsou ty malé úplatky celníkům. Eh, děkuji, pane Skorabakisi. Teď bych chtěl dát slovo komisi, eh, protože na její adresu zde zazněla celá řada otázek. Kdo by chtěl odpovědět? Pony oder Herr Kilise. Prosím pana Raponiho nebo pana Kilise. Merci, monsieur le président. Děkuji. Já bych odpověděl tedy na ten jeden z těch aspektů, na ten fiskální aspekt, musíme samozřejmě rozlišovat na jedné straně podvody a na straně druhé legální snahy o snížení daní nebo vyhnu, vyhýbání se placení daní. Takže i když morálně nebo ekonomicky to vyhýbání se je něčím, co můžeme odsoudit, když se někdo snaží se snižovat eh, daňový základ, ale je to něco jiného než eh, podvody, než kriminalita. A máme tu eh, úroveň, je, je, máme různé úrovně, to znamená národní úroveň, tam to záleží na státních orgánech a jejich schopnosti bojovat s daňovými podvody, pak evropskou úroveň, tam jde o spolupráci mezi členskými státy a tato spolupráce je taková, že tedy se domníváme, že existují již právní nástroje, ale členské státy tyto právní nástroje dostatečně nevyužívají a z toho důvodu bychom se měli obracet zejména právě na členské státy a dále aspekt mezinárodní. To znamená, že za hranicemi Evropské unie s třetími státy, tam je důležitá mezinárodní spolupráce. Citovali jsme tady některé příklady jako když třeba vyjednává Evropská unie obchodní dohody. Měli bychom vždy začlenit do takové dohody eh, nějakou kapitolu, která se bude týkat té administrativní schopnosti a schopnosti daňové transparentnosti. A eh, samozřejmě, že by neměla být možnost to nějakým způsobem odmítat. A dále většinou je to založeno na bilaterálních úmluvách, bilaterálních dohodách mezi státy. To znamená, řekněme, e, jedna evropsk, evropský stát s třetím státem. Nestálo by za to, abychom vyjednávali na evropské úrovni s třetí zemí? To je něco, o co žádáme už dlouho. Pokud jde o DPH, možná bychom mohli si vyžádat o mandát od rady, aby Eh, komise dojednala silnější spolupráci v oblasti DPH. Víte, že dřív se to týkalo hlavně zboží, produktů, ale teď dvě třetiny ekonomiky jsou závislé na službách a eh, tam je velmi těžké nějakým způsobem kontrolovat dovoz služeb, zejména elektronických nebo tele telekomunikačních. Proto potřebujeme tuto mezinárodní spolupráci. Tato spolupráce by měla být vyjednávána přímo za eh, Evropskou unii na straně jedné a s partnery s třetími státy na straně druhé. Takže snažíme se eh, zabránit eh, tomu takzvanému tax planningu. Tam to je něco, co je založeno což vycházejí právě z toho, že tu, že tu máme bilaterální umluvy. Jsou tu také podvody eh, s, s CO2, s, eh, ty už prakticky neexistují. Ale přeneslo se to do jiného, do jiné oblasti a to je plyn a elektřina. Dochází k podvodům na trhu se eh, zemním plynem a s elektřinou. Proto komise předložila svůj návrh Eh, rychle eh, mechanismu rychlé reakce, abychom měli určitý právní základ, který umožní eh, do jednoho měsíce reagovat na takovéto problémy. Třeba právě v jednom případě podvodu CO2 přišel jeden stát o miliardu <coughs> za dva měsíce. Takže to je něco, co bychom měli určitě ošetřit. Dále, Eh, členské státy byly požádány, aby dál pracovali eh, na sankcích, eh, fiskálních sankcích, ale členské státy to odmítly, protože nejsou připraveny přistoupit k harmonizacemi, protože to považují za své výsadní právo. Daň z, z finančních transakcí. Zdá se, že tady v tomto případě z hlediska toho, jak jsou postiženy malé a střední podniky, tak si myslím, že tato dáň by neměla postihnout malé a střední podniky. Pak je tu to eh, daňové identifikační číslo. Zatím jsme ještě neprovedli studie, které by ukázaly, které by eh, tedy si ukázaly, že zaslouží, aby to mohlo být přímo v pracovním programu, takže musí tady být eh, nejprve určitě studie, dopadová studie o eh, přínosech tohoto daňového identifikačního čísla. Takže tolik, co chci říci k této záležitosti. Eh, pro vaši informaci, pokud jde ten, o ten mechanismus auto likvidace river charge, ten mechanismus, který bude diskutován na příštím ECOFINu, to je 5. března z posledního zasedání rady se ukazuje, že většina členských států je pro, pouze tři nebo čtyři jsou proti eh, a to z určitých spíš principiálních důvodů, to znamená, eh, že trvají na jednomyslnosti. Hmm. Mhm. Okay. Mhm. Äh, darf ich auch der äh, ještě bych chtěl dát slovo také DG Budget, pan Kellis, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, GD rozpočet eh, již eh, toho nemá tolik, eh, co by dodalo ohledně odpovědnosti a kompetencí DPH, tam je základ v jednotlivých státech a v tomto bodě je návrh textu správný. Jde však o něco, co vlastně neexistuje a já se musím podívat na to, že daňové podvody mají vliv na vlastní prostředky z DPH. Když to ale srovnám s dopadem eh, těchto podvodů na národní úrovni, pak eh, ty proporce jsou zcela jiné. Krátký příklad k tomu. Když eh, podvod to obnáší 100 euro, týká se to dvou členských států a ten dopad je tedy podle toho, jak tyto členské státy to opravily. Podíváme se na Nizozemsko a Belgii, takže podvat ve výši 100 euro a vlastní dopad na evropský rozpočet v tom případě, že k tomuto podvodu dojde v Belgii, pak je to 89,50 v Belgii, a eh, euro 50 na úrovni evropského rozpočtu. Pokud však ke stejnému podvodu dojde v Nizozemsku, eh, pak je ten dopad 0,75 eh, centů. A již jsem zpočátku řekl, že to, co pan Stás uvádí v bodě 5, je správné, ale sugeruje to také to, že dopady jsou podobné. Já však když bych se měl něco navrhnout, bych toto rád rozlišil. Daňový poplatník, který si to přečte, pak na základě tohoto textu situaci posoudí se celá jinak. Tolik má poznámka. Děkuji. Vzhledem k postupujícímu času bych chtěl poděkovat za krátké odpovědi a zde je ještě otázka na Olaf, tedy je to určitý eh, doplněk. Excuse me, chair. Uh, I represent DG. Promiňte, pane, promiňte, pane předsedo, eh, já bych také rád něco řekl. Eh, chtěl bych říci něco ve vztahu k bodu 7, kde se hovoří o tom, že ten model výběru DPH eh, je nezměněný a v důsledku toho, že dochází eh, k velkým ztrátám také u výběru cel. Eh, tady bych chtěl říci, že to není pravda, protože DPH je vypočítáván na základě té hodnoty celní, takže a ne obrácně se týče bodu 9, tady bych možná měl potrhnout to, že Eh, eh, DG Budget, eh, DG Budget zdůrazňuje kontroly celních úřadů, které provadí členské státy a my to všechno monitorujeme a také hodnotíme nedostatky, ke kterým docházíme v rámci těchto kontrol. To vychází z nálezu našich vlastních inspekčních pracovníků a také příslušného soudního dvora. Eh, co se týče těch kontrol, ty eh, jsou často tematické a potom členské státy získávají informace Eh, v poradním výboru, který se eh, zabývá například politikou upravující celní zprávu. Eh, v roce 2011 byla vydána zpráva o strategii těchto kontrol. V roce 2012 jsme měli podobnou tematickou studii a šlo nám o to, abychom v těchto zprávách zdůraznili právě ty oblasti, kde by mělo dojít ke zlepšení situace týkající se cel a jejich výběru. Děkuji. Já bych se chtěl ještě obrátit na zástupce OLAFu. Byly zde dvě otázky na vaši adresu a prosím, abyste na ně zareagoval. Jedná se o roli OLAFu v rámci těch otázek, které zde byly předloženy, ale můžete se také vyjádřit písemně, jak chcete. Ehm, myslím, že na jednu otázku mohu hned odpovědět. Eh, Když skončí platnost dohody, což je Philip Morris International v roce 2016, tak eh, to nám dá příležitost eh, tyto věci dělat jinak. Jinými slovy, až po roce 2016 budeme mít možnost tuto věc upravit. Děkuji. Děkuji vám a na závěr dávám ještě slovo zpravodaji a upozorňuji na to, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů eh, není 26. únor, nýbrž pondělí 4. 3. ve 12 hodin. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že tato lůta byla prodloužena na 4.3. Budeme mít tedy trošku více času, abychom eh, vše projednali. Děkuji eh, mnohým kolegům, kteří se vyjádřili. Pan Rübich, daně z finančních transakcí, Eh, to, co jste řekl o Slovensku, to neznám rád, to však zohledním eh, v textu. Možná, že bychom se měli ale spojit a eh, připravit tento bod společně. Pan de Jong, máte sila pravdu v tom, co říkáte. Jistě je zde celá řada věcí, které byly uvedeny a které je nutné změnit, tak aby se to vyjádřilo ještě silněji. Zmínil jste mnohé důležité záležitosti, tedy rozdíl mezi daňovým únikem, podvody. Já jsem se snažil to tedy vyjádřit správně, ale je to poněkud obtížné. Také jsme se zabývali s kontrolou ex post, dále zprávami OECD, na to se podívám ještě jednou a Eh, ještě bych zde chtěl něco doplnit. Ohledně poznámky pana Ody, zde budu o tom přemýšlet a možná, že bychom mohli předložit společný pozměňovací návrh. Pan Mulder nešlo mi o to, abych atakoval Nizozemsko, to vůbec ne. Eh, tabákové příjmy, eh, tady se k tomu vyjádřil Olaf a my se musíme snažit, abychom po roce 2016 se mohli ještě v rámci Evropského parlamentu zabývat těmito otázkami. Pan Salakakis také řekl mnohé důležité otázky k celním eh, otázkám, k omezení těchto systémů. Podíváme se na to ještě a možná, že bychom tu širší problematiku eh, celního kodexu projednat v eh, jiných návrzích. Tato otázka se objevuje často. Dále daňový únik, k tomu se vyjádřila komise. Jedna kolegyně také předložila téměř celý akční plán ohledně zlepšení výběru daní a spolupráce přes hranice. Podíváme se jak zapracovat eh, tyto změny. Dále ještě otázky, které eh, byly také již zodpovězeny. Pan Won, ano, máte zcela pravdu. Domnívám se, že celá řada eh, bodů může být zapracována. Rád s vámi o tom budu debatovat Ohledně poznámky pana Saleka Kise, na to jsem již zareagoval. Jsem ochoten spolupracovat s vámi všemi a máme tedy čas do 4. března s pozměňovacími návrhy. Děkuji. Děkuji vám za tento návrh stanoviska. Můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. A přecházíme k následujícímu bodu na pořadu jednání. Jde o ostatní orgány. A zde jsme již slyšeli eh, ono propojení. Zde máme lhůtu 26. února a nejdříve dám zprovo paní zpravodajce, paní Andreje Češkové. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. <laughs> Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Eh, letos eh, jsme se s panem kolegou z naší frakce, s panem kolegou Černěckým podělili eh, o, rozpočet nebo respektive kontrolu rozpočtu a udělení absolutoria ostatním institucím. Já bych ho chtěla opět omluvit a opět mě požádal, abych jeho jménem přečetla jeho stanoviska ale zároveň bych vás chtěla, pane předsedo, eh, požádat, zda bych mohla ve svém úvodním projevu změnit trochu pořadí institucí tak, abych mohla navázat svá stanoviska nejprve a, a potom tedy přečíst eh, eh, poznámky mého pana kolegy. Pokud s tím, pane předsedo, budete souhlasit, tak budu pokračovat. Na minulém... Ano? Děkuji. E, na minulém zasedání, e, kde byli přítomni e, i zástupci ostatních institucí, nebylo mnoho času a tudíž jsme odpovědi na dotazy dostávali písemnou formou. Všichni, kromě rady, odpověděli. Odpověděli tak, že jsem to zapracovala do návrhu svých zpráv. Tudíž eh, pokud dovolíte, nejprve bych se věnovala právě radě a to znamená udělení absolutoria radě. Rada je z našeho pohledu, z našeho, nebo respektive z pohledu našeho výboru vždy ten nejvíce problematický a nejvíce diskutovanější orgán, kterému se absolutorium uděluje a každý člen tohoto výboru tuto problematiku zná. Rada by měla být transparentní a plně odpovědná za prostředky občanů Evropské unie. To znamená, že by se měla plně a v dobré víře účastnit procesu udělování absolutoria, to jest poskytovat dokumenty, odpovídat na písemné otázky a účastnit se příslušných schůzí našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Podle základního práva je příjemcem absolutoria pouze komise jakožto orgán odpovědný za plnění rozpočtu. Ale domnívám se, že se praxe plnění rozpočtu v současné době vyvinula a komise není jediným orgánem, který plní rozpočet Evropské unie. Absolutorium by tedy mělo být udělováno každému orgánu a instituci, která plní rozpočet Evropské unie. Raději jsme zaslali celkem 52 otázek a stále čekáme na odpovědi. Mám dohodnutou schůzku, ale neformální schůzku s panem velvyslancem irského předsednictví Naším cílem by ale mělo být docílení schůzek formálních a docílení toho, aby se zástupci rady účastnili schůzí našeho výboru při procesu udělování absolutoria. V tomto směru jsem se snažila jednat a z toho vychází i můj návrh eh, rozhodnutí, který je předložen samozřejmě k diskuzi. Zároveň jsem vyrozuměla, pane předsedo, že i, i vy máte, eh, co by předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu určité možnosti a přesto tedy jsem ponechala v tom návrhu usnesení Eh, to, co tam je. To znamená oba dva, obě dvě ty možnosti. Pokud nemáme odpovědi na naše otázky, domnívám se, že nemohu navrhnout odpovědně, abychom udělali discharge. S dovolením bych se teď přesunula k Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Um, teď jsem se v tom Chtěla bych připomenout, že je třeba mít přehled o lidských zdrojích a jednotné pokyny pro umístění pracovníků do správných kategorií, aby nedocházelo k pochybením při přijímání zaměstnanců a jejich zařazení do platových tříd. Na toto eh, Evropský, eh, Evropský hospodářský a sociální výbor upozornil také Evropský účetní dvůr ve své výroční zprávě Transparentnost pracovníků je problematikou, která se týká i dalších. Jsem toho názoru, že by každá instituce měla uvádět ve své výroční zprávě tabulku veškerých lidských zdrojů v podrobném rozdělení, samozřejmě ne jmenovitě, ale v podrobném rozdělení podle kategorií, tříd a pohlaví. Vítám reformu pravidel cestovních náhrad týkající se členů hospodářského a sociálního výboru, který je založen na proplácení skutečných nákladů. Tato nová pravidla budou uplatňována společně s původním systémem jednotné sazby do konce současného mandátu výboru a Eh, poté by eh, měly být propláceny pouze skutečné náklady, což vlastně je i jakási odpověď na to, po čem eh, volal náš výbor nebo respektive Evropský parlament v roce předcházejícím. Zástupci hospodářského a sociálního výboru a výboru regionů uvádějí, že společná administrativní dohoda má pozitiva pro oba výbory a přináší výborům značné úspory. Byla jsem informována, že výše ročních úspor byla odhadnutá ve výši 34,5 milionů eur. Tato částka nezahrnuje úspory plynoucí ze sdílení konferenčních místností a zařízení budov. Já plně podporuji sdílení služeb a zařízení a domnívám se, že tento postup může být účinný i pro další instituce. Chtěla bych ale oba výbory pobídnout, aby posílili spolupráci při řízení společných služeb a aby také sledovali a zveřejňovali celkové úspory, které vznikají ve všech oblastech spolupráce. Jsem také toho názoru, že by v rámci administrativní dohody měly být lépe racionalizovány lidské zdroje ve společných službách, zejména v překladatelství. Jsem spokojená s postupem výboru regionu v případě zavádění videokonferencí a těším se na informace o účelnosti videokonferencí a o dosažených úsporách. V případě veřejného ochránce práv, evropského veřejného ochránce práv, bych chtěla zdůraznit jeden bod a tím je jeho propagace. Domnívám se, že přesto, že je na propagaci vynakládáno tolik úsilí i nákladů v podobě videoklipů a dalších způsobů prezentace prostřednictvím internetu a tištěných publikací, že se stále na tento úřad Evropského veřejného ochránce práv obrací velmi málo občanů a institucí Evropské unie. To je jenom bod ke zvážení. U instituce Evropského inspektora ochrany údajů bych chtěla zdůraznit, že v minulé výroční zprávě Evropský účetní dvůr kritizoval úřad inspektora v oblasti interních výběrových řízení při výběru zaměstnanců. Chtěla bych říci, že v této oblasti úřad eh, inspektora provedl opatření a také přijal detailní interní manuál. Přesto se objevily další nedostatky v oblasti lidských zdrojů Evropský účetní dvůr doporučuje úřadu inspektora ochrany údajů vyžadovat od svých zaměstnanců, aby pravidelně předkládali doklady potvrzující jejich osobní stav a také zavést systém včasné kontroly těchto dokladů, což se domnívám, že je celá běžná praxe ve všech členských státech, ve všech úřadech a také by se to mělo týkat veškerých našich institucí. Vážený pane předsedo a vážení kolegové, eh, přes všechno, co jsem zde řekla, eh, tak eh, navrhuji ve zprávách ostatním institucím udělit absolutorium, nebo respektive ano, udělit absolutorium s výjimkou rady, kde můj návrh usnesení jsem schválně nechala v obou zněních, to znamená udělit nebo odložit. Eh, moje doporučení je určitě odložit, eh, samozřejmě to tak bylo i v předchozích letech a vracím se k tomu ještě nyní. Eh, je to otázka také samozřejmě diskuze na našem výboru, nicméně na, na našich 52 otázek zodpovězeno zatím nebylo a myslím si, že máme právo na tom setrvávat. Pokud mi, pane předsedo, dáte možnost, tak bych ještě přečetla eh, poznámky pana kolegy Černěckého, které se týkají eh, Evropské vnější eh, služby a Evropského účetního dvora a Evropského soudního dvora. Mohu? Děkuji. So, uh, I have it in English, so... <laughs> Mám to v angličtině. Evropská vnější služba v roce 2011, to byl v podstatě první rok působení této služby, to vedlo k celé řadě odborných a technických otázek, které jsme museli řešit, to se týká hlavně zakázek. Eh, v té zprávě se hovoří o e, dopadu, studie dopadu e, e, hovoří se zde o tom, že nevždy byly dodržována, byla dodržována pravidla, což vedlo k některým pocitům právní nejistoty u těch dočasných zaměstnanců. A tato služba Ehm, měla určité eh, problémy také s nedodržováním eh, některých pravidel týkajících se ehm, zakázek. Eh, ty základní indikátory by měly být dále rozvíjeny tak, aby skutečně monitorovali zlepšení provádění rozpočtu v těch následujících letech protože dochází k převodu celé řady prostředků. Myslím si, že vněj, Evropská vnější služba by měla mít vyrovnanější zastoupení, protože procento pracovníků, kteří eh, přicházejí z těch nových členských států, eh, je eh, velice nízké ve srovnání s těmi původními 15 členskými státy. Navrhuji však, aby absolutorium bylo uděleno. Co se týče soudního dvora Evropské unie. Tady bych chtěl poznamenat, že e-kuria eh, e. eh, vstoupila v platnost a to v listopadu 2011, což přispělo eh, k působení soudu a došlo k navýšení výdajů na papírové zpracování o 25%, ale na druhé straně došlo k úsporám o, v hodnotě 150 tisíc euro. Um, Nicméně ty eh, probíhající eh, případy se zvýšily v roce 2010 a 2011 a tento trend potom pokračoval eh, tedy i na, z roku 2010 na 2000, do, do roku 2011, což vyžaduje další posílení personálu. Eh, je potřeba zajistit další eh, soudce pro tento soudní dvůr a rada by mohla přizpůsobit, pardon, při nějakým způsobem přispět k řešení tohoto problému tím, že by vytvořila určitý direktorát protokolu a informačních služeb. E, zpráva výroční za rok 2012 peč, podrobně popisuje všechny ty výhody, které e, přinesly tyto e, změny pro samotný výkon soudního dvora. Chtěl bych eh, říci, že v této souvislosti bychom měli eh, přidělit absolutorium soudnímu dvoru. Co se týče účetního dvora, eh, nezávislý vnější auditor PricewaterhouseCoopers se domnívá, že finanční prohlášení zcela přesně popisuje finanční situaci tohoto soudu. Nicméně existuje eh, potřeba dodržovat některé harmonogramy a to i tehdy, kdy termíny nejsou přesně stanoveny. Eh, teď eh, speciální zpráva upozorňuje soud na to, že je potřeba, aby dodržovali určité termíny vypracovávání zpráv. Je potřeba eh, dosáhnout určitého rovnováhy také eh, mezi jednotlivými vedoucími jednotek. Eh, kromě toho bychom se měli také podívat na složení podle národností. Očekáváme, že v roce 2012 bude nová zpráva o, o činnostech a z té vyplynou podobné závěry, které vycházejí z monitorování externí e, e, agentury a opět se ukáží eh, výsledky všech těchto změn. Celkem bych chtěl navrhnout, že bychom měli eh, udělit absolutorium také účetnímu dvoru Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. V českém jazyce za pozornost, eh, protože je to komplikovanější, tomu rozumím a děkuji, že jsem mohla eh, říci eh, své eh, názory na zprávy, které jsem připravila a zároveň přečíst i v anglickém jazyce, co mě přenechal kolega, kolega pan Čarněcký. Samozřejmě budu připravena na jakékoliv připomínky, dotazy a předpokládám, že se odrazí v pozměňovacích návrzích. Ale děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi eh, umožnil změnit pořadí jednotlivých institucí a tak to je vlastně uvést ty zprávy. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji vám, paní Češková. Vy jste eh, rovněž zastupovala pana Černeckého. I minule tomu tak bylo a nevím eh, zcela přesně, zda stínoví zpravodajové již měli možnost hovořit eh, se zpravodajem Čarnickým. Vždy se osvědčilo, když zpravodaj sám přímo hovořil se stínovými zpravodaji. Teď tomu je již po druhé, že zpravodaj se nemůže zúčastnit závěrečného projednávání svého návrhu, eh, tak toto říkám, ale v zájmu kolegiální spolupráce jsme ochotni hledat eh, pragmatická řešení. Vy za to samozřejmě nemůžete, já to pouze zde sděluji. Eh, je zde vaše otázka na mě, jak jako předsedu. A sice e, otázka absolutaria pro radu nás zabývala minulý rok a také delší dobu. E, právě proto parlament absolutorium pro radu neudělil minulý rok. Já jako předseda výboru jsem využil příležitosti, e, o tom hovořit s předsedy rady, tedy s různými zástupci předsednictví a také jsem to vyjádřil na adresu generálního tajemníka rady. Řekl jsem, že my jako parlament nezdílíme tento postup rady a nesouhlasíme se tímto postupem. Otázkou však je, co můžeme skutečně udělat. Než však budeme o tom dále přemýšlet, bych se chtěl zeptat, zda zde je zástupce irského předsednictví a zda eh, by si přál k tomu se vyjádřit. Vyzývám vás k tomu a kdykoliv máte možnost hovořit eh, na našich zasedáních. Evropský parlament je otevřený a chtěl jsem vám dát eh, možnost vyzvat vás ještě jednou, pokud irské předsednictví chce zaujmout stanovisko, pak k tomu má nyní možnost. Děkuji. Prosím, ještě další eh, poslankyně a poslance, ale vy jste se chtěla ještě vyjádřit k otázce absolutoria. Ano, děkuji, pane předsedající. Ještě jednu možnost se k tomu vyjádřit. Eh, my eh, jsme samozřejmě také vyzývali irské předsednictví nebo respektive jeho zástupce, aby se e, zúčastnili z zasedání tohoto výboru s upozorněním na to, že se probírá discharge nebo absolutorium, <laughs> v českém jazyce absolutorium, které se bude udělovat radě, že se domníváme, že by bylo e, minimálně výborné, kdyby ty otázky byly zodpovězeny, ať už se můžeme Eh, na základě workshopu, který, nebo workshopu mm, slyšení, hearingu, který tady byl uspořádán na toto téma eh, tak eh, se může každý domnívat, že ano, jeden právník řekne, nemá parlament a jeho výbor pro rozpočtovou kontrolu právo kontrolovat a druhý řekne, ale ano, má, má, protože to spadá pod tento článek základního práva, to znamená smlouvy o fungování Evropské unie a jiný řekne ne, my se domníváme, že ne. Já jsem přesto chtěla a trvám si na tom, že bychom měli slyšet odpovědi na tyto otázky a měli bychom je slyšet oficiálně. Nicméně eh, toto se, jak vidíte, neděje. Já znovu říkám, že zítra, ale jsem velmi ráda, eh, že na tu schůzku zítra mě vlastně eh, k té schůzce mě vyzvalo irské předsednictví samo, byť tedy takzvaně neformální a eh, budu se jedně těšit eh, tomu výsledku, který to snad přinese. Proto navrhuji to, co tam navrhuji a předpokládám, že asi vyjádření výboru stejně nakonec bude takové, jaké bylo v předchozích letech, kdy jsem měla možnost to zaznamenat. Děkuji ještě jednou za slovo, pane předsedo. Já, vielen Dank. Ano, děkuji vám, paní zpravodajko. Já předpokládám, že výbor po dohodě s vámi bude podporovat naše společné snahy. Nechci však ukončit debatu. Mám na seznamu tři kolegy. Eh, pan Sindegard. Eh, tak, formand. Ehm, Já bych godt eh, benytte... Ano. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád využil této příležitosti, abych podpořil názor paní zpravodajky Eh, co se, eh, to se týká tedy toho absolutoria pro radu. Eh, dokud nebudeme mít odpovědi od rady, tak nemůžeme pochopitelně udělit toto absolutorium. Byl velice rád, bych popřál paní zpravodajce hodně úspěchu pro to zítřejší neformální setkání. Pochopitelně tato neformální setkání většinou k ničemu konkrétnímu nevedou, ale Možná, že paní zpravodajka eh, skutečně dostane informace nějaké, které potom nebude moci veřejně použít. Možná, že jí dají i kávu, ale to bude asi všechno. Eh, myslím si, že odmítnutí tohoto absolutoria v podstatě odpovídá také rozhodnutím, která jsme již učinili v minulosti v této oblasti. Eh, nicméně, podobně jako v loňském roce, myslím si, že bychom měli nejen eh, to, jak si zaznamenat, ale měli bychom se vrátit i k některým těm otázkám, které jsme položili již v minulosti, protože jsou to otázky naprosto principiální. Eh, nemyslím si, že stačí stále jenom opakovat tyto otázky. Já si myslím, že by rada neměla mít možnost vyhýbat se zkrátka těmto odpověděm jenom tak, že zkrátka ty odpovědi nám nedá. Já bych chtěl pogratulovat paní zpravodajce za tu odvedenou práci. Ehm, vím, eh, že například odmítla tu eh, dohodu gentlemanskou, která souvisela s tím prvním návrhem té zprávy, ale eh, realita zkrátka v současné době je nehmatatelná a nikdy neexistovala ani v roce 2009, ani v roce 2010. Vždy jsme vedli diskuse s radou Vždy jsme se na ně obrátili s, požada, s požadavkem, aby nám předložili určité dokumenty, které by nám pak umožnily Eh, vlastně eh, realizovat tu existenci té gentlemanské dohody, ale jediné dokumenty, které jsme dostali, byly vždy jednostrané, eh, které ukazovaly na jakousi jednostranou angažovanost rady vis-a-vis parlament. Jsem proto rád, že toto gentlemanská dohoda se nedostala do to, do té rezoluce letošního roku, protože žádná taková dohoda fakticky neexistuje. Děkuji, pan Kalfin. Uh, Děkuji. Chtěl bych se vyjádřit k jednotlivým institucím na, poča- na začátek. Eh, Data Protection Supervisor, eh, tam bych podpořil návrh paní zpravodajky u Evropského veřejného ochránce práv, ombudsmana chci poukázat na něco, co je v návrhu, to chci potvrdit, a to je doba trvání těch eh, vyšetřování, protože ta délka vyšetřování se prodlužuje. A já nevím, jestli to nějak souvisí s rozpočtem, ale musíme mít nějaké lepší vysvětlení v příště. Jinak ne, že bych byl proti udělení absolutoria, ale musíme jim eh, sdělit eh, toto doporučení. K výboru regionu a KHSV. E Tam eh, nemám nic obzvláštního, co bych měl poznamenat. K účetnímu dvoru já oceňuji informaci toho ex, o externím auditu účetního dvora a že tedy uh, budou zavedena, provedena ta doporučení PricewaterhouseCoopers. Je tady ovšem jedna věc, o které jsme začali diskutovat u příležitosti některých nedávných uh, případů. Jak je to s těmi mimořádnými zprávami a jaká je jejich role? Jak jsou zohledňováni a tak dále? to jsou de facto jakési produkty účetního dvora, tím pádem to souvisí i s rozpočtem, s rozpočtovými dohodami a jednáními. Máme naše návrhy na stole, měli bychom v tom pokračovat, možná bychom měli přeskoumat postupy parlamentu v této věci. E, dále, e, soudní dvůr. Tady chci poděkovat za písemné odpovědi, které jsme obdrželi z předchozích diskuzí k, eh, k této záležitosti k Evropskému soudnímu dvoru. Většina odpovědí je uspokojující, pokud jde o IT systémy a tak dále. A dále ty výkonnostní ukazatele. Třetí otázka ovšem potřebuje ještě trošku rozpracovat. To se týkalo používání právníků lingvistů v Lucemburku, tedy prostřednictvím telekonferenčního způsobu komunikace. Já chápu tu logiku věci, ale myslím si, že to, co oni říkají, že právníci lingvisté musí být v Lucemburku nebo musí být blízko, že jinak eh, se to prostě dělat nedá. Tohle, toto je, myslím, záležitost, která si zaslouží ještě e, další přeskoumání. Dále, pokud jde o, o službu pro vnější činnost, vyslechl jsem připomínky pana Černěckého, ale chtěl bych obrátit vaši pozornost k několika bodům, budeme mít konkrétnější návrhy v příštích dnech, ale musíme jasně říci, že počet těch případů neplnění shledaný Evropským účetním dvorem byl minimální. A jak bylo řečeno, jedná se o první rok plné implementace služby pro vnější činnost. Pak je tu tedy také ten text o tom eh, implementačním, exekučním právu eh, a o tom čerpání z rozpočtu eh, to procento, že to není dostatečné, ale došlo ke zvýšení na 97%. To bychom měli také zohlednit, když budeme dokončovat tu finální verzi. A pak tu byla také otázka těch, těch jednotlivých tříd. Tam myslím, že nedošlo k porušování eh, pravidel, pokud jde o povyšování a pokud jde o ty eh, platové kategorie, platové třídy. Um, a pak eh, pokud se zeptáme, pokud sami sebe nebo našich kolegů, zaměstnanců, jestli potřebují další školení, jistě by všichni subjektivně asi řekli, že ano. Problém by byl, kdyby někdo říkal, že už nepotřebuje žádné další školení. Takže když řekneme, že tu je určité vnímání toho, že eh, tedy mm, zaměstnanci potřebují více školení, to je celkem normální, to bychom neměli vytrhávat z kontextu. A pak pokud jde o platové třídy eh, v, v rámci delegací, tady je určité je specifikum Evropské služby pro vnější činnost, která, protože ta zodpovídá za různé služby, některé v komisi, některé jinde, takže je poměrně běžné mít tam trošku jiná kritéria pro vedoucí představitele delegací. Souhlasím také s připomínkami, pokud jde o tu regionální, regionální vyvážení, nový, nové členské státy. Ale musíme také přihlednout k tomu, jak služba vznikla. To znamená zástupci, kteří pracovali pro instituce nejprve a potom postupně se zvyšovalo také, zvyšuje se procento uh, jmenovaných eh, funkcí z členských států, z diplomatických sborů. Je tu ještě určitý problém, ale ten trend je rostoucí a měli bychom to povzbuzovat. A dále otázka rady. Já bych nemohl říct nic jiného, než to, co jsme říkali už mnohokrát, že rada musí tyto informace dát k dispozici. Ať už si myslí o absolutoriu a o funkci parlamentu cokoliv, není možné, aby si dovolili neposkytnout tyto informace. My, jakožto, nejenom jakožto poslanci, ale i jakožto občané, bychom mohli chtít od rady tyto informace. Takže, pane předsedo, možná bychom mohli tuto věc odkázat k nějaké jiné instituci, ať už je to účetní dvůr nebo Evropský soudní dvůr abychom nikoliv, abychom měli další právní názory, protože to už jsme měli, ale by nám někdo s konečnou platností řekl, jaká je tedy role Evropského parlamentu v procesu absolutoria, protože mě se, já opravdu nemám dobrý pocit z toho, když položíme radě nějaké otázky a rada je prostě na ně prostě odmítne odpovědět. Čili bych podpořil návrh paní zpravodajky, abychom v tuto chvíli odložili udělení absolutoria a zároveň bych nás chtěl vybíhnout, vybíhnout, abychom se maximálně zamysleli nad tím, jak to vyřešit. Jak, pokud to nepůjde mezi dvěma institucemi, tak abychom měli nějakého arbitra, někoho, kdo to rozhodne, ať už to bude třeba Evropský soudní dvůr, nebo někdo, aby někdo rozhodl, kdo má jakou roli v rámci eh, celého procesu. Děkuji. Jo, vielen Dank. Ano, děkuji, Jean-Pierre Ody. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát zpravodajce k této obtížné e, práci. Je to skutečně obrovská práce spojit a shrnout všechny tyto zprávy. Co se týče absolutoriu e, radě a Evropské radě, jestli tomu správně rozumím. Zde postupujeme ve smyslu odložení absolutoria radě ale eh, absolutorium Evropské radě udělíme. Eh, chtěl bych eh, roz, rozumět tomu, jaké máte důvody odmítnout absolutorium radě a nikoli v Evropské radě. Jedná se o, o něch 52 otázek, které jste položila Eh, eh, tedy o to, že Evropská rada odpověděla na ně a rada ne. Eh, jenom prostě bych chtěl pochopit, jak jste postupovala. Já se domnívám, že rada, Evropská rada, komise je kontrolována Evropským účetním dvorem. A já bych chtěl znát názor tohoto orgánu ohledně Eh, čerpání rozpočtu v radě, v Evropské radě. Zde eh, samozřejmě právě Evropský účetní dvůr je určitou zbraní eh, ve smyslu auditování. Jedná se o takové otázky jako uklidové služby nebo nákup uniform a podobně. Eh, to je možné samozřejmě jak si poznamenávat a propojovat, ale není tam nic eh, takto detailního. Již několik let debatujeme o této otázce tímto způsobem, ale když chceme tedy odložit eh, absolutorium, pak to samozřejmě povede k tomu, že to bude odmítnuto zase v budoucnosti, tak si musíme položit otázku, jaké sankce můžeme vyslovit vůči osobám v radě. Jak se bude dále postupovat v této souvislosti? A to se tedy ptám paní zpravodajky. Proč tedy udělujeme absolutorium? Eh, Evropské radě a nikoli v radě. Jedná se o to, že těch 52 otázek bylo Evropskou radou zodpovězeno a radou nikoliv. Szépen Odi úrhoz elszólását, eh, elnök úr. Ano, děkuji. Děkuji za tyto poznámky eh, pana Ody. Já nyní zastupuji pana předsedu a dávám slovo panu Gaja. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl se vyjádřit k té oblasti dvěma poznámkami. Sdílím návrhy zpravodajky zcela Alvin, již se k tomu vyjádřil za naši politickou skupinu, ale já bych chtěl předložit ještě dvě otázky do diskuze. Samozřejmě, že dnes odpoledne to nemůžeme uzavřít, ale mohlo by nám to pomoci dále. Eh, udělali jsme také slyšení k této otázce. Celkově obě expertky, které byly přizvány, si nebyly zajedno v postupu Tedy ohledně absolutoria radě eh, tímto orgánem. Byli si však zajedno v tom, zda Evropský parlament má právo získat podklady, které chce eh, prostudovat. V tomto si expertky byly zcela zajedno. V minulosti jsem k otázce absolutoria radě již učinil některé poznámky, a některé záležitosti zde byly již řečeny, ale má politická skupina byla v této otázce poněkud izolována. Ale v tom bodě jsem si, myslím, za jedno zcela se všemi poslanci zde, že tedy rada musí dodržovat transparentnost, kterou vyžadujeme. Pokud tedy si expertky byly za jedno získat dokumenty, které jsme chtěli prostudovat, pak bychom se zcela přesně měli podívat na to, eh, jak se na to dívá soudní dvůr, tedy jak se dívá soudní dvůr na přístupnost, na předkádání dokumentů, nikoli tedy absolutoria či ne. Eh, já se domnívám, že politicky by nás to eh, tedy vedlo dále, co se týče tedy předkládání podkladů radou. A možná, že zástupce irského předsednictví by eh, také toto mohl zmínit v následující debatě. Já se domnívám, že to je otázka velmi zajímavá eh, také v souvislosti eh, s lepším čerpáním rozpočtu a dalšími otázkami, o kterých budeme jednat. Eh, je to tedy otázka, zda do, parlament má dostat všechny dokumenty, které požaduje. Druhý bod se týká Evropského účetního dvora. Já jsem měl určité problémy s tím, že náš výbor se vyjadřuje k eh, organizaci, eh, která má ve své zodpovědnosti všechny otázky eh, peněz. To jsem říkal již několikrát a proto jsem i nyní poněkud eh, zdrženlivý. Ale je zde tedy určitý bod, který předložím jako pozměňovací návrh ohledně eh, absolutoria pro Evropský účetní dvůr. To však bude zase vyplývat eh, z té otázky, kterou předložím. V médiích jsem také slyšel, že v kabinetu bulharského člena účetního dvora došlo k těžkým případům mobbingu. A kolegium účetního dvora většinou rozhodlo, že tyto případy nebudou předloženy soudu. Otázka toho, zda úředníci evropských institucí si musí nechat líbit takovéto chování ze strany vysokých zástupců evropských institucí, je otázka, která je pro mě, sociálního demokrata, důležitá. Samozřejmě, že obsahově to možná nesouvisí s absolutoriem, ale otázka toho, jak účetní dvůr chce řešit tento Eh, problém a zda se mají zřizovat eh, určité, eh, určitá střediska pro předkládání stížností, kam se zaměstnanci institucí mohou obrátit s důvěrou a s vědomím toho, že takovýto jejich postup nebude mít negativní dopad na jejich kariéru, je bod, který mě tíží. A generální tajemník by se k tomu také mohl vyjádřit, byl bych mu vděčen. Děkuji, pane kolego. Nyní kolega Spilakakis. Uh, thank you, Mr. Uh, president. Uh, I would first like to thank... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval paní zpravodajce za eh, úsilí vloženo do této zprávy. Já nemám, co bych dodal k situaci eh, týkající se rady. Souhlasím pouze s tím, že nemůžeme v současné době přidělit toto absolutorium. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Co se týče Evropské vnější služby, o tom jsme eh, hovořili poměrně podrobně eh, při předcházejících setkáních byl bych pouze dodat k tomu, že Evropská vnější služba má svou vlastní vnitřní inspekci. která eh, poskytuje informace o tom, co se děje a eh, myslím si, že tyto zprávy by Eh, možná mohly být pro nás zajímavé, určitě jsou zajímavé pro učení dvůr a myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme na začátku, tak bychom se měli zamyslet nad otázkou, eh, kolik z těchto informací by mělo být přístupných jak pro nás, tak pro eh, účetní dvůr. Co se týče Evropského soudního dvora, tady bych chtěl poukázat na to, že Eh, došlo eh, k nárůstu, paní jak o tom hovořila, eh, nárůstu nedořešených případů. K tomuto nárůstu došlo hlavně v loňském roce což znamená, že takovéto navýšení těchto nedotažených případů znamená snížení vlastně jistoty tohoto soudu, protože e, celá řada věcí, a nejen toto soudu, také vůbec na celém tom legálním prostředí Evropské unie, já si myslím, že o tom bychom měli hovořit a měli bychom se pokusit s tím něco udělat. Co se týče účetního dvora, tady bych chtěl říct pouze to, e, že e, se zvyšuje nespokojenost s používanými externími agenturami, které využívá tento soud. E, I tady bych byl rád, kdyby paní zpravodajka nám mohla trošku podrobněji tu situaci popsat. A e, také by mě zajímalo, co je za tímto nárůstem nespokojenosti s prací těchto um, externích pracovníků. Myslím si, že i na to bychom se měli podrobně podívat. Co se týče eh, hospodářského a sociálního výboru, tady eh, si myslím, že je jedna věc, eh, na kterou bychom se také měli podrobně zaměřit, a to je otázka těch pracovníků, kteří byli eh, přijati a eh, těch pracovníků, kde jsme zaznamenali určité problémy v tom přijímacím procesu. Čili i na to bychom se měli podívat podrobněji. Na závěr potom bych se chtěl zmínit ještě o Evropském ochránci práv. I tady souhlasím s paní kolegyní, že i zde je potřeba se podívat na to, proč eh, teď potřebujeme Eh, více eh, času pro eh, jednotlivá řízení. Je to protože nedostatečný rozpočet na to máme, nebo máme problémy s členskými státy, nebo to souvisí s vlastním fungováním tohoto obránce práv. Čili i v této oblasti bych eh, byl rád, kdybychom měli podrobnější informace. Eh, jinak bych chtěl říci, že souhlasím s doporučeními paní zpravodajky. Děkuji. Další je pan Tamáš Deutsch. Eh, Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat přítomným i nepřítomným zpravodajům a chtěl bych také říci to, co zmínil pan Rubik na začátku. S ohledem na komplexnost tohoto Eh, těchto otázek bychom se měli vyjadřovat velmi koncentrovaně. Chtěl bych tedy pohovořit pouze o těch bodech, ke kterým bych měl pozměňovací návrhy možná nejsou tak eh, významné, eh, takže o nich také nebudu hovořit, protože máme prostě málo času. Ale Nebudu detailně opakovat ani to, co již mi eh, předřečníci řekli také, ale přesto mám ještě čtyři poznámky. Za prvé, chtěl bych začít tím, co jsem eh, si myslel o absolutoriu radě. Chtěl bych eh, konstatovat, eh, že stanovisko rady pokládám za neseriózní. Možná, že je to výrazný a silný výraz, ale myslím si, že to přece jenom vyjadřuje to, co vlastně rada určitou dobu již dělá já už tři a půl roku jsem zde v Evropském parlamentu, tedy mé zkušenosti nejsou tak bohaté, ale přesto pochybuji o tom, že v právním a politickém smyslu jde tedy o správný postoj rady. Všichni vědí, že ehm, pan eh, Rompej je eh, prezidentem, ale když eh, ještě předtím, než tato funkce byla zřízena, ani tehdy stanovisko rady nebylo korektní a dnes je tomu taktéž. Předseda, jeden předseda rady se tedy mění každý mm, šest měsíců. Známe tuto situaci a známe také stanoviska rady. Ta se nemění v tomto smyslu. To, co se týká e, zástupců rady a jejich účasti v plénu nebo zde, vždy znovu říkají, že tento postoj chtějí změnit, ale pak se to nezmění. Takže typicky jde zcela jasně o to, čeho se všichni obávali, tedy jde o to, že voliči se začínají rozčulovat, začínají být hlasitější a jde tedy o to, že byrokracie rady je velmi silná a ta se vyjádří právě za zastoupení eh, předsedy rady a nebo také eh, prezidenta. Čili máme vždy k dispozici pouze určitý byrokratický postoj, ale to není to, co bychom potřebovali jako řádný postoj. No, prostě mi to stačí. Ano, jsou to kvalifikovaní lidé, jsou to byrokrati v radě, ale Evropský parlament a jeho poslanci, zvolení občany, jsou neustále klamáni. Je to diskuze, která je vedena velmi často a přitom je to takový dětský spor. Mezi dětmi by se to vyřešilo mnohem eh, lépe a byl bych rád, kdyby ty děti už odrostly a dostali se do eh, větší, vyššího věku. Co se týče vnější služby a e, otázky nemovitosti, to je, myslím, nejdůležitější otázka. Takže zde budeme potřebovat pozměňovací návrhy, co se týče e, návrhu. zaprvé jsem toho názoru, že kabinet e, a paní Ashton Eh, sdělil, že členové našeho výboru budou mít možnost nahlédnout do smluv o nemovitostích. Tento příslip však ještě nebyl realizován. Bylo by však vhodné, kdyby tento příslip byl uskutečněn do uplynutí lhůty na pozměňovací návrhy, abychom mohli skutečně uh, vycházet ze znalosti těchto smluv. Za druhé, Domnívám se, že je absolutně nepřijatelné, aby tato Evropská služba pro vnější činnost provedla interní kontrolu a pak se vyjádřila k vlastní správě nemovitosti. Říkají, že my tedy nezískáme možnost nahlédnout do této dokumentace. To je skutečně snad jenom špatný vtip. Když jde o zprávu nemovitostí a kontrolu této zprávy, pak se přeci jedná o dokumentaci, která nám má pomoci při posuzování Evropského parlamentu. Proto musíme rozhodnout, že eh, tuto možnost nahlédnout do těchto dokumentů musíme dostat. Dále ještě jedna věc, která se, myslím, v té zprávě nepovedla. A sice mám na mysli odměňování pracovníků OSN, tedy určitého srovnání s odměňováním s pracovníky OSN. To by vešlo, vedlo k navýšení odměn. Možná, že teď o tom nemusíme debatovat, eh, snad až později. A co se týče účetního dvora, dokument, který jsme z účetního dvora dostali, ukazuje, že zde jsou dost velké nesrovnalosti, co se týče příslušnosti, národní státní příslušnosti účetního dvora. To by mělo být eh, také vyřešeno. Co, to, co říkal pan Skilakakis ohledně Evropského soudního dvora, zde je tedy eh, určité opoždění dost velké a měli bychom tedy dbát o to, aby Evropský soudní dvůr eh, pracoval efektivně možná, že potřebují více pracovníků a bude to stát a trochu více peněz, ale zcela jistě se vyplatí tyto prostředky vydat. Neměli bychom prostě akceptovat to, že se bude dále spořit a tím tedy se pomalovat práce účetního dvora. Zde zcela souhlasím s panem poslancem. Děkuji vám. Děkuji kolego, a nyní paní Inge Kresle. Děkuji, já začnu odzadu. Co se týče účetního dvora, ta otázka mobbingu eh, je skutečně politování hodná. Eh, půjde to zcela jistě na soudní eh, dvůr a jistě se nebude jednat o jednotlivou osobu, ale o celý eh, účetní dvůr. V tom smyslu eh, je to otázka, která nás eh, musí zajímat. Co se týče rady, kolega Ody již v rámci EPP eh, má určité zvláštní stanovisko. My ostatní jsme si za jedno, Tamáši, že nemůžeme dát absolutorium radě, eh, která neuznává naši, eh, náš mandát, co se týče předkládání podkladů. Tuto debatu propojit s absolutoriem je vhodné tak bychom měli vyžadovat od Rady i Evropské rady, aby toto bylo vyjasněny. Když už nám nechtějí dát víc peněz, tak musí upravit alespoň to, co my již celý rok máme na programu. Já jsem chtěla hovořit ale o vnější eh, činnosti paní Češková. Za to nemůže, ale já jsem byla trochu zklamána, protože to je první eh, absolutorium pro eh, tuto Evropskou službu a měli bychom zde odlišovat tu centrálu a jednotlivé delegace. Měli bychom možná odlišovat také eh, ty finanční proudy, otázky personálu. Je tam spousta prvků, které jsou dobré, které jsou zajímavé, ale trošku eh, lituji toho, že se to trošku moc promísilo, takže možná, že bychom příště to mohli lépe oddělit. Já jsem právě debatovala o rozpočtovém řádu eh, a bylo to v městě Trier na, na akademii. A mm, cítím tedy určitou obavu v tom smyslu, že interní revize v eh, Evropské službě pro vnější eh, činnost bylo podmínkou pro vyňatí této služby z komise a tedy určité e, vynětí z naší odpovědnosti. Ten evropský vyslanec, který momentálně osobně dostal to subdelegování komise, že tedy bude moci zpravovat prostředky na místě, e, má určité právo, které je tedy dáváno dál na lokální úroveň a e, přitom e, vidím, že tento e, vyslanec, vyslanec je celá sám a jistě to nepřinese Eh, moc dobré výsledky. Čili měli bychom eh, buď žádat uzavření těchto delegací, anebo bychom jim měli dát možnost a takové vybavení, aby mohli skutečně dobře provádět svou práci, o čemž pochybuji tom managementu tam nejde jenom o peníze komise, jde také o to, že jejich vlastní správní rozpočet může přenést na tu lokální úroveň delegace. A mně se to zdá tady dost silná záležitost, když my tedy pustíme s rukou eh, takovýto mandát. Vždyť eh, tu komisi již nemůžeme jaksi eh, zažalovat, když uvidíme nesrovnalosti v čerpání prostředků na té lokální úrovni, přičemž ta lokální úroveň dostala tuto možnost určitou, určitým delegováním pravomocí. Takže tady mám určité obavy eh, a eh, ti rozpočtáři v detailu nevidí eh, ten, tu souvislost. Je to určitý detail, který ale nesmíme opominout a jistě o tom budeme ještě debatovat. Kolega Kalfin Eh, hovořil o dalším vzdělávání a trošku se tomu posmíval kolega Čarnecky, však myslím správně konstatoval to, že poprvé máme zprávu ze 136 delegacích eh, 57 vyslanců přitom poznamenalo, že její pracovníci nejsou dostatečně kvalifikováni pro své úkoly a že proto potřebují další vzdělávání. To je velmi závěšné. Nemůžeme říkat, ano, všichni se chtějí dále vzdělávat. Spíše je to otázka toho, jak tato služba může pracovat, jaké má prostředky. A proto bych byla proto, aby tento bod tam zůstal. Poprvé jsme dostali zprávy z úrovně eh, velvyslanectví a tyto zprávy musíme lépe vyhodnotit, blíže eh, eh, vyhodnotit. Jsou to však zprávy v určitém formátu, které který se těžko otevírá a e, studuje, ale měli bychom to vyhodnotit do detailu. Kolega Kalfin také řekl, že počet pracovníků z členských států není dostatečný. Bylo dohodnuto, že třetina těch vyšších e, funkcí e, bude obsazena ze strany členských států. A pro tuto jednu třetinu to znamená, že nejsou ve výběrovém řízení, mají speciální otá- možnosti vstupu a co se týče eh, náboru eh, tohoto personálu, mám takový pocit, že si předem vyberou eh, nějakého dobrého kamaráda, prostě, že určitými zadními dvířky se tam někdo vtlačí. Ale přitom bychom měli zdůrazňovat výběrová řízení i pro tuto oblast členských států. Já ten statut Evropské Evropské služby pro vnější činnost chci eh, bránit tak, aby všichni měli stejné podmínky pro vstup do této služby. Eh, viděli jsme také, že těch delegacích velmi často eh, máme 39 těch míst, které byly obsazeny ze strany členských států. A to není dobře, říkali jsme třetinu. Měli bychom se na to podívat velmi přesně. Dnes odpoledne jsem byla na konferenci předsedu. Hodně a hezky se tam mluvilo o Evropě. Ale když se podíváme na to, nakolik jsme evropští v takovéto evropské službě, tak už je to jiné. Neměli bychom si tuto evropskou službu rozdělovat eh, jako vánoční pečinku, aby každý dostal to, co chtěl. Měli bychom stanovit společná kritéria a postupovat podle nich. Eh, souhlasím s kolegem Deutschem. celá jistě, předložíme pozměňovací návrhy, abychom obohatili tento eh, velmi dobrý text. Děkuji. Děkuji, paní Gresle. A na závěr ještě kolega, kolegyně Hasn. Thank you, chair. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla eh, podívat na vnější službu a také na radu. Co se týče té evropské vnější služby, eh, Tady jsme vyslechli řadu připomínek, se kterými většinou eh, souhlasím, ale Mám určité obavy související s tím, eh, že eh, existuje obrovské množství chyb, i když se, pardon, že toto množství chyb je malé, eh, takže jsme ochotni jim to absolutorium udělit. Podle mého názoru Evropská vnější služba je úplně nová instituce, je to nová instituce a měli bychom mít tedy přísnější co se týče požadavků na efektivní kontroly které by zabránily vzniku dalších problémů, které známe z jiných institucí. Eh, čili já nejsem moc šťastná s tím, jak to vypadá. Jestliže máme novou instituci, jestliže máme problémy například s veřejnými zakázkami, eh, jestliže máme problémy s proplácením eh, pracovníků a tak dále, tak já si myslím, že Eh, je potřeba si v této souvislosti uvědomit, že počet těchto pracovníků je stále poměrně nízký. A já mám určitý eh, problém s tím, že přenášíme poměrně velké množství těch prostředků jednoho roku eh, na druhý rok. Čili myslím si, že existují určité problémy s rozpočtovou politikou této instituce. Je to instituce úplně nová a já si myslím, že bychom měli uh, Eh, se eh, podívat na to, jaká je faktická efektivita této instituce nebo všech institucí. A jestliže eh, je jedna instituce, na kterou bychom se měli obzvlášť soustředit, pak je to právě vnější Evropská služba, <clears throat> protože ta bude mít obrovský dopad na evropský rozpočet Eh, čili já sama bych eh, nebyla ochotna toto absolutorium dát vnější službě. Eh, já bych od baronky Eštonové vyžadovala aby nám dala plán toho, jakým způsobem hodla řídit tuto organizaci během příštích let a jakým způsobem chce zajistit, aby ty nedostatky, které jsme zjistili během prvního roku, se nebudou opakovat. E, co se týče rady, e, e, Absolutorium pro radu diskutujeme už dlouhou dobu. Já, pokud se pamatuju, co jsem v parlamentu, tak ta diskuse stále probíhá a možná probíhala předtím. A myslím si, že bychom měli dospět pomalu k nějakému praktickému řešení. Zaprvé, já jsem uh, Eh, v té zprávě účetního dvora eh, neviděla stejnou kritiku pro radu, eh, jakou tento účetní dvůr naopak měl pro jiné instituce. Čili bychom měli být spravedliví. Proč jsme tak strašně orientováni na tu kritiku rady. Je to proto, že nejsou ochotni odpovídat na těch 52 otázek? Tady musíme být velice opatrní, protože já jsem si vědoma toho, že existují nedostatky i v celé řadě dalších institucí, eh, které jsou možná méně eh, důležité. Eh, další otázka je otázka reciprocity. Mě by zajímalo, jestli bychom byli ochotni otevřít i své vlastní účetní knihy. Eh, jestli kdybychom my byli ochotní jim dát tyto informace, jestli oni by potom byli ochotní eh, nám poskytnout své informace, protože jeden z jejich argumentů, eh, proč tam tyto informace neposkytují, je ten, že my jim je také nepiskutujeme. Proč bychom jim je neměli poskytnout? Já tuto otázku zde kladu. A ta další věc, tím se vracím k tomu praktickému řešení. Myslím si, že Dosud jsme tedy eh, neudělili to absolatorium a v zásadě to nemělo žádný vliv na radu, čili co očekáváme, že se v budoucnosti stane. Eh, můžeme odmítnout to absolutorium rok, dva, tři, ale jim to je asi úplně jedno. Eh, ten víceletý rozpočet byl schválen radou a takže jim je to může být úplně jedno. Takže co kdybychom jim eh, nedali finanční prostředky na administrativní potřeby do té doby, než nám ty informace z těch svých účetních knih dají k dispozici? Proč bychom nemohli eh, eh, tedy neuvolnit ty prostředky, které jsou na ty jejich administrativní potřeby? Proč bychom nemohli tuto věc také zvážit jako možné řešení? Děkuji, děkuji, paní Andreas. Ještě se hlásí pan Ody a chtěl bych upozornit na to, že dnes večer pravděpodobně nebudeme moci prodiskutovat všechny tyto otázky, ale minulý rok jsme již šli takovou schudnou cestou v rámci Evropského parlamentu, tak bylo vyjádřeno stanovisko našeho výboru. My jsme pro transparentnost v našich rozpočtových otázkách, za to jsme se vždycky byli a chceme být ještě transparentní transparentnější, eh, my jdeme do všech eh, diskuzí a odpovídáme na otázky. Ale samozřejmě, že je možné se na to dívat eh, z různých hledisek. A paní Češková otázka právního stanoviska také vyjádřila. Máme k tomu eh, již provedený určitý workshop a právní eh, otázky byly projednány a osvětleny. Bylo zde různé stanovisko ohledně práva parlamentu vyslovit absolutorium radě, ale v jedné právní otázce byli všichni právní experti si zajedno, že Evropský parlament má právo získat odpověď na položené otázky. Takže je nutné se zeptat, eh, zda bychom nedošli eh, k určitému řešení, Například eh, cestou předložení Evropskému soudnímu dvoru, pokud by to jinak nešlo. Ale pokročil čas a máme před sebou ještě další otázky. Dávám však nyní slovo panu Odimu a potom zpravodajce, takže nejdřív Jean-Pierre. Jenom takový návrh, pane předsedo. Jistě můžeme se obrátit na spravedlnost, ale pokud, co od nás očekávají občané? Parlament má mít kontrolní funkci, kontrolovat exekutivu. A já, já jsem slyšel, jak jste říkal, že bychom měli požádat tedy pana eh, předsedu parlamentu, a možná i pan Van Rompuy by nám mohl říct, jaký je jeho názor irské předsednictví a já nevím, Viktor Orbán, Donald Tusk, ti měli předsednictví v roce 2011, ale irské předsednictví by nám mělo říct, jaký je jejich postoj, protože eh, ti na to teď, za to teď zodpovídají, tak abychom mohli my, jakožto parlament, provádět naši funkci, to znamená kontrolu exekutivy. Já, also nur zu ano, jenom pro vaše informaci, já jako předseda výboru mám samozřejmě kontakt s panem Rompojem, tedy chtěl jsem s ním hovořit a e, intenzivně jsme debatovali o rozpočtu, o střednědobém finančním rámci, ale on upozornil také na to, že on je předsedou Evropské rady a nikoliv rady takže není odpovědný za řízení absolutoria. To je v kompetenci eh, předsednictví rady. Eh, o tom budeme moci hovořit eh, také zítra, ne tedy o absolutoru jako takovém, ale zcela jistě o tom budeme moci debatovat. A také s ministrem Hejsem jsem hovořil o tomto nevyjasněném bodu. Není to dáno tím, že paní zpravodajka a v minulém roce to byla paní Sander, nebo předseda tohoto výboru, nepřednesli tento problém radě, Nýbrž spíš se jedná o interinstitucionální konflikt s různými právními stanovisky, což má zase také určitý dopad na další nevyjasněné otázky ve vztahu mezi institucemi. Podle mého názoru bychom v tomto usnesení o absolutoriu měli e, předložit naše pevné stanovisko a my jsme přispěli k právnímu vyjasnění tohoto problému a potom v dalším kroku bychom se měli snažit o vyjednání, než tedy půjdeme tou soudní cestou. Takový je můj názor jako předsedy, ale samozřejmě zpravodajka má e, svůj názor a ten je rozhodující e, právě o jejich návrzích. Zde budeme e, jednovat. Paní Češková, prosím. Já vám moc děkuji, pane předsedo, protože vy jste v podstatě ten můj názor řekl byť možná trochu jinými slovy, než by ho podala já. Já jsem velmi ráda, že jsem zde vyslechla od eh, většiny nebo téměř od všech kolegů eh, jakousi eh, podporu v tom, že ať už budeme hovořit o tom, jaká je právní stránka této věci, která tady byla diskutována na speciálním slyšení uspořádaném jen kvůli tomu, zda můžeme udělovat a jak můžeme udělovat eh, absolutorium radě a Evropské radě a eh, jaké informace můžeme požadovat, tak eh, již jenom na základě toho přece je jasné, že náš výbor pro rozpočtovou kontrolu má právo požadovat odpovědi na ty otázky a pokud to nemáme právo požadovat my, tak se domnívám, že by eh, Stejně tak jako u všech dalších institucí, které čerpají finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie, tyto informace měla mít veřejnost a to zvýšení transparentnosti jste tady vlastně podpořili všichni, což jsem velmi ráda. Eh, Zazněla tady jedna otázka eh, na mě, myslím, že to byl pan kolega Jean-Pierre Ody, eh, proč ne zvlášť Evropská rada a rada. Eh, původně jsem měla za úkol zpracovávat dvě zprávy o udělení absolutoria. Jedna měla být absolutorium Evropské radě a druhá radě na základě vyjádření právní služby a e, tuším už je to taky delší doba, i Evropského účetního dvora bylo e, jasné doporučení, že ještě pro rok 2011, pro udělení absolutoria pro rok 2011 e, je potřeba udělat pouze jednu zprávu, neboť jsou tyto výsledky obsaženy v jedné kapitole v jedné finanční kapitole. Čili eh, z tohoto jsem vycházela i já, z těchto doporučení a proto předkládám pouze jednu zprávu místo dvou původně plánovaných. To znamená, že zatím je zde spojeno udělení absolutoria Evropské radě a radě dohromady. Tolik jenom na vysvětlenou. Jinak já eh, předpokládám, že od roku 2012, ale to už já zpravodajkou nebudu, eh, budou zřejmě zprávy dvě a eh, záleží to také na tom, jak v návaznosti na naše další rozhodnutí budou upravovány, upravovány další finanční, finanční regule, ale předpokládám, že i nové finanční nařízení má, nebo ne, předpokládám, nové finanční nařízení má prostě svá další pravidla, ale dosud to prostě probíhalo tak, takže je to zpráva pouze jedna a děkuji k tomu za vaše vyjádření. Samozřejmě eh, jsem pouze zpravodajkou, jsme tady celý výbor, který se k tomu nějak musí postavit. E, naše sdělení slyší pan předseda, který se k tomu musí nějak postavit a tak, jak se k tomu postavil, mně se velmi líbí, protože si myslím, že my můžeme, my můžeme na základě toho potom nějakým způsobem právě vyjednávat o, o naší pozici v eh, těchto procedurách dál, ale měli bychom asi v tomto mít jednotnější stanovisko. Jak jsem říkala, zítra budu mít schůzku eh, s irským předsednictvím. Eh, pan předseda také vyjádřil v tomto směru nějaké jiné, jiné Eh, plány, takže by vše mělo nějak probíhat. Určitě to nezůstane na nějaké neformální bázi, o které bych eh, nikoho neinformovala. To, bych, to je nesmysl, tak by to nefungovalo. Co se týče Evropské služby pro vnější činnost, eh, není to tedy bohužel zpráva moje. Uh, ale je to zpráva pana kolegy, takže na to se mi velmi těžko odpovídá, protože v eh, mé zprávě eh, jsou návrhy, které se týkají ESV, eh, Evropské služby pro vnější činnost, pouze v tom smyslu, jakým způsobem byly využity finance, které odcházely nebo respektive byly převáděny z rozpočtu Rady pro tuto novou instituci, pro tuto novou službu proč těch 411 eh, nových míst, proč 80 milionů eh, eur a tak dále. Jsou tam změny konkrétní částky a a eh, vycházela jsem a Evropské službě pro vnější činnost jsem se věnovala pouze v tomto kontextu, která tedy spadala pod tuto zprávu, co se, co se oddělilo od, ehm, rozpočtu rady, protože i v minulém roce, když se diskutoval discharge pro radu, tak se tady velmi diskutovalo o tom, jakým způsobem budou odděleny finance právě z rozpočtu rady a z rozpočtu komise. A bylo to co si pamatuji tu tu diskuzi, tak byla velmi, velmi nejasná. Čili jsem i ráda, byť to není má zpráva, že se tady o tom hodně hovoří a myslím si, že by si to zasloužilo. A to myslím, že tady paní kolegyně Gressle nebo někdo to tady zmínil, že by si to zasloužilo extra pozornost právě i mimo e, vlastně celkovou diskuzi o ostatních institucích, protože dá se říci, že Eh, další instituce, počínaje Evropským hospodářským sociálním výborem, výborem regionů, Evropským ombudsmanem, eh, Evropským účetním dvorem, Evropským soudním dvorem a teď nevím, na koho jsem ještě zapomněla, protože, jak říkám, všechno ve své kompetenci nemám, Evropským ochráncem eh, dat tak eh, vlastně ke všem těmto institucím eh, to vyjádření Evropského účetního dvora za rok 2011 bylo bez výhrad nebo s výjimkou Evropského hospodářského sociálního výboru, kde e, výhrady byly k přijímacímu procesu pracovníků, což tady pan kolega samozřejmě zmínil a já jsem e, to v tom návrhu zprávy také jako jeden z bodů uvedla, byť, jak říkám, e, písemné odpovědi na dotazy, které zde zazněly na minulém zasedání, jsme Eh, obdrželi a z mého pohledu byly velmi precizní, velmi, velmi dobře vypracované, za což eh, představitelům těchto dalších institucí, institucí, které odpověděly, mě tedy odpověděli, tak, eh, tak velmi děkuji. Co se týče ještě jedné poznámky, nebo možná myslím, že od dvou kolegů zde zazněly, Eh, evropský ochránce eh, práv, evropský veřejný ochránce práv, evropský ombudsman. Eh, zde já vidím Zazněl tady, zazněla tady poznámka, že se prodlužuje doba vyšetřování. Já spíš vidím problém v tom, že se obrací velmi málo evropských občanů na tuto instituci. A proto jsem i v, ve své zprávě eh, navrhla, co, si, co se týče um, propagace. Propagace nebo respektive ujasnění si nákladů na propagaci této instituce. A pak zde zazněla poznámka k eh, Evropskému soudnímu dvoru, což tedy taky není moje zpráva, ale nicméně eh, si myslím, že se k tomu vyjádřit mohu taky. Uh, a ta poznámka zde byla v tom smyslu, že nevadí vydávat více prostředků, protože ta instituce má své oprávnění a má svou nějakou tradici, nebo je to prostě instituce, na kterou, na kterou se obrací mnoho občanů tak eh, to doufám, že všechny tady ty, eh, tady ty poznatky, poznatky eh, se odrazí v eh, písemných pozměňovacích návrzích, protože ne všechny je zvládnu samozřejmě já nějakým způsobem upravit, byť tedy jsem rozhodnutá díky tomu, že i já jsem dostala písemné odpovědi eh, až po určité lhůtě, tak jsem i já rozhodnutá v, těch, v tomto směru Eh, podat určité pozměňovací návrhy a předpokládám, že, že pan kolega Černický ve svých eh, zprávách eh, bude asi postupovat stejně a že samozřejmě toto všechno mu bude tlumočeno. Já doufám, že jsem nic zásadního nevynechala. každopádně děkuji za pozornost. Děkuji za to, že jste akceptovali i to, že již po druhé tady zastupuji, zastupuji kolegu, který je nepřítomný. Přesto jsme tu diskuzi takto zvládli a e, budu se moc těšit e, na vaše, na vaše pozměňovací návrhy a a ještě jednou děkuji za pozornost a pane předsedo za čas, který jste mi k tomu dal. Ja, vielen Dank, Frau ano, děkuji paní Češková. Tímto ukončuji tento bod. Přejdeme k následujícímu bodu, což je absolutorium pro agentury. A dávám slovo panu Gerben Jan Gebrandimu. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, myslím si, že máme pracovat do půl osmé. Je to tak, pane předsedo? Ano, tak uvidíme, jak daleko se dostaneme. Eh, je jasné, že se jedná asi o 30 různých agentur, ale uděláme, co bude v našich silách. Eh, jen bych vám chtěl osvěžit trošku paměť. Hovoříme o agenturách, které každý rok skonzumují 1,3 miliardy euro a z toho 150 milionů jsou vlastně z veřejných rozpočtů. Ehm, e, počet těchto agentur se během posledních deseti let, deseti let výrazně zvýšil. Začínali jsme před deseti lety s třemi agenturami, v současné době jich je více než 30. Takže e, skutečně ten počet agentur roste. A předtím, než eh, se budu věnovat svým horizontálním a také individuálním zprávám, dovolte, abych všem agenturám poděkoval za jejich spolupráci. Byli mimořádně vstřícní. Eh, možná, že bych se měl také zmínit v této souvislosti o tom, že jsme eh, vlastně nezjistili žádné nesrovnalosti zásadního významu, takže můžeme říci, že jsme vlastně spokojeni víceméně s tím, jakým způsobem jsou tyto agentury řízeny. Nicméně existuje řada konkrétních eh, věcí, které se týkají eh, konkrétních agentur a eh, v této souvislosti bych zdůraznil rád některé věci z té horizontální zprávy. Dovolte, abych na úvod řekl, že zdůrazňuje význam nezávislosti těchto agentur. Jsou to agentury, které byly vytvořeny Eh, na základě práce, kterou předtím eh, prováděla Evropská komise a cílem bylo eh, dosáhnout vyšší transparentnosti a také vyšší nezávislosti pro tyto agentury. V současné době existují určité obavy, že tato nezávislost není vždy dostatečným způsobem zajištěna, což do jisté míry vychází z chování komise vis tyto agentury. A kromě toho také to souvisí s některými systematickými, eh, systémovými problémy, jako jsou například eh, s eh, řídící rady a zastoupení v těchto radách. Velice často zástupci do těchto rad mají určitý konflikt zájmů mezi tedy tím, co dělají na vnitrostátní úrovni a potom v těchto agenturách. O těchto věcech budeme ještě hovořit toto týdne, ale měli bychom v každém případě vždy vzít v úvahu tuto otázku konfliktu zájmu eh, mezi tím, co se dělá v agentuře a tím, eh, co dělají tito lidé v rámci vnitrostátních orgánů. Eh, co se týče hodnocení IMF, z toho vyplývá, že Eh, provozní nezávislost těchto agentur by měla být zajištěna lepším způsobem, než je tomu dosud. Druhý bod, o kterém bych se chtěla zmínit, je efektivita práce těchto agentur. Eh, já pochopitelně vím, že toto je věc velice citlivá pro členské státy. Eh, nejenže tedy se zvýšil ten počet ze 3 na 30 během pouhých deseti let, ale kromě toho Eh, máme v současné době i několik agentur, které jsou poměrně malé a eh, proto se opravdu těším eh, na to, až zde v, té, v tomto výboru budeme hovořit o takzvané cestovní mapě komise, která hovoří také o budoucím vývoji těchto agentur a která se soustředuje také na možnost integrace jednotlivých těchto agentur do jedné velké agentury nebo do agentury, eh, nebo eh, hovoří o silnější spolupráci mezi těmito agenturami. Eh, v tom z tohoto ohledu bych rád navrhl, abychom se obrátili na tyto agentury s, s, s požadavkem, aby jmenovali koordinátory Eh, kteří by se věnovali této otázce. Myslím si, že eh, agentura, která často předsedá celé té síti agentur, není z definice vlastně nezávislá, protože je také eh, součástí té konkrétní agentury a myslím si, že by bylo dobré jmenovat například bývalého výkonného ředitele agentury, který by koordinoval tu implementaci té cestovní mapy. Třetí bod, který souvisí s tou horizontální zprávou, eh, se týká administrativní zátěže, eh, se kterou eh, se potýkají tyto agentury. Během našeho slyšení s agenturami jsem uvedl příklad, kdy jsem hovořil o tom, jaké obrovské Eh, množství papíru musel eh, ředitel dané agentury podepsat jenom proto, aby mi mohl nabídnout eh, šálek kávy. To si myslím, že opravdu nemá nic společného s efektivním řízením agentury. To souvisí také s veřejnými zakázkami. Agentury na rozdíl Eh, od Evropské komise, která má desetitisíce zaměstnanců, mají zaměstnanců málo a možná, že bychom měli tomu přizpůsobit i způsob nabírání nových pracovníků, tak, aby více odpovídalo eh, té konkrétní situaci dané agentury a jejich požadavků na pracovníky. Čtvrtá otázka souvisí s tím konfliktem zájmu, o tom jsme hovořili ostatně i v rámci slyšení. Je jasné, eh, že ta doporučení OECD Eh, neodpovídají potřebám těchto agentur, například eh, OECD, teda na základě jejich instrukcí se hovoří pouze o zaměstnancích, ale celá řada agentur používá eh, externí odborníky, kteří, o kterých vůbec tato doporučení OECD nehovoří. Já jsem se od komise dozvěděl, že bychom měli vlastně si vypracovat svá vlastní Eh, se vlastní instrukce, které by zabránily vzniku eh, konfliktu zájmu v budoucnosti. Další bod, o kterém bych se chtěl zmínit, je vztah eh, parlamentu s těmito agenturami. Máme zástupce v řídících radách těchto agentur. Kromě toho máme také ty stykové Eh, poslance, například eh, já mám tuto funkci s agenturou pro životní prostředí, ale je to všechno velice ad hoc, velice náhodila. Já si myslím, že tyto vztahy by měly být lépe upraveny, lépe definovány, nejen proto, aby mohly být tyto agentury eh, více demokratické, více zodpovědné, ale také, abychom mohli je my jako parlament lépe využívat. Dovolte, abych teď přešel k těm jednotlivým zprávám. Eh, jak jsem již řekl na úvod, nezjistili jsme žádné zásadní nesrovnalosti v té zprávě účetního dvora, i když existují určité problémy, o, které, o kterých účetní dvůr hovoří. Eh, jedná se o kvalifikované stanovisko ECDC. Já jsem se již eh, zmínil o tom rámcovém kontraktu. E, to bylo notifikováno. ACDC, ale já sám e, jsem to neviděl jako důvod, e, který by vedl k, k tomu, že odložíme poskytnutí absolutoria. Další věc, na, který, na kterou bych se chtěl soustředit, je Policejní akademie, CEPOL. E, o tom jsme hovořili v loňském roce poměrně často. E, v minulosti skutečně docházelo k zásadním problémům. Většina těchto problémů byla vyřešena tím e, novým ředitelem, ale objevují se nové problémy v březnu 2014 budou muset opustit eh, to místo, kde v současné době působí a proto si myslím, že by bylo docela dobré začít hovořit o možnosti přesunout CEPOL do Hágu a napojit ho konkrétním způsobem na Europol. Jestli by měl být integrován CEPOL v Europolu, to je otázka k další diskusi. Vím, že výbor na to má určité konkrétní názory, ale já sám se domnívám, že ty důvody, jsou velice dobré. Eh, eh, myslím tedy důvody pro přesun do Hágu. Další agentura, o které bych se chtěl eh, zmínit, je agentura pro základní práva. Tady jsme byli svědky několika problémů během posledních několika let. Jsou to často věci, které jsou osobního charakteru Eh, jednotliví zaměstnanci měli určité problémy eh, s vedením, eh, s řediteli a já osobně bych navrhoval, že bychom se měli skutečně na tyto věci soustředit, protože nejedná pouze se o několik individuálních případů, ale myslím, že tato agentura pro základní práva skutečně eh, by se na ty věci měla podívat, i když já jsem ochoten pochopitelně přistoupit i naopak. Další věc, eh, která, se, eh, která souvisí s trhem práce, tady je opět se nabízí možnost zamyslet se nad bližší a užší spoluprací. Myslím si, že tady je řada agentur, které se zabývají stejnými věcmi a já si myslím, že by bylo skutečně dobré, kdyby ta, tyto agentury se Eh, více spolupracovali. Co se týče dalších individuálních agentur, eh, já jsem eh, se věnoval také těm dozorovým orgánům, těmi se zabýváme také v rámci těchto diskusí. Jsou to ty dvojí finanční struktury, částečně jsou financovány členskými státy, částečně Evropskou unii. A Eh, z toho, co vím, je jasné, že toto, eh, tato dvojí finan, eh, struktura financování není nejefektivnější. Byli jsme svědky některých skutečně mimořádných případů, ke kterým došlo v některých členských státech, které mají určité problémy s tím, aby měli správné finanční obnosy. A myslím si, že bychom neměli také zapomínat na ty společné ehm, eh, podniky, eh, jejichž rozpočet je vyšší než všech těch dalších agentur. Eh, v roce 2001 se jednalo o 877 milionů euro, jejich celkový rozpočet na celou dobu, jejich fungování je daleko větší, eh, protože eh, dostávají také soukromé eh, příspěvky. Celková, celkový příspěvek Evropské unie je více než 11 miliard euro. Takže si myslím, že skutečně je to oblast, na kterou bychom se měli velmi seriózně, seriózně zaměřit. Účetní dvůr nám předložil celou řadu kvalifikovaných stanovisek, které se zabývají hlavně eh, transakcemi, které souvisejí s jednotlivými firmami a eh, zde eh, často je velice obtížné implementovat systém, který by zajistil správné použití těch finančních prostředků. Na to bychom se měli také zaměřit. Další problém potom je eh, poměrně eh, nízká úroveň eh, využívání plateb. To jsou věci, které, o, kterých bychom se měli o kterých bychom měli hovořit v souvislosti s tím, jestli tyto společné podniky by měly implementovat své programy tímto způsobem až do roku 2017 Myslím si, že nedostatečné využívání prostředků je další problémem. Další věc, o které bych se chtěl zmínit, souvisí eh, s tím, že v Řecku projekt Atomis a eh, by měl být financován eh, Řeckem, ale přitom tyto peníze často pocházejí ze strukturálních fondů a já tedy kladu otázku, obracím se jak na účetní dvůr, tak na Evropskou komisi s dotazem, jestli by nám toto mohli vysvětlit. Pane předsedo, abychom e, ušetřili trošku e, času, e, dovolte, abych řekl, že ty, vzhledem k těm obrovským sumám, které používají tyto společné Eh, podniky, eh, včetně těch eh, veřejný, veřejně soukromých projektů. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby účetní dvůr vypracoval speciální zprávu o těchto společných podnicích a aby se podíval na to, do jaké míry jsou efektivní také evropské výzkumné programy. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Mám zde jednu přihlášku. Kolega Zavame, prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane zpravodaji, za vaši práci. Abychom eh, ušetřili čas, bylo by samozřejmě dobré mít trochu diskuze, tak bych šel rovnou k věci co je tím skutečným jádrem, co je esencí té role tohoto parlamentu při udělování absolutoria jednotlivým agenturám. Já se domnívám, že v jádru jde o to, abychom se kriticky dívali na to, jakým způsobem jsou využívány prostředky daňových poplatníků. A tady se opět nabízí několik poznámek pod čarou, které však mají velký význam. A to je konflikt zájmu a transparentnost. Asi to zní jako, že už jste to slyšeli, ale dovolte mi uvést pár příkladů, proč se domnívám, že předložím poměrně eh, mnoho pozměňovacích návrhů k této zprávě, také k té zprávě o Evropském orgánu pro bezpečnost e, potravin. Takže v článku 19 se ve zprávě říká, že na základě zjištění účetního dvora v čase dokončení práce eh, v terénu té skupiny v roce 2011 ani jedna z těch čtyřech agentur neměla ošetřeny situace konfliktu zájmu. AMA a SFA e e sice měly některé politiky pro řešení eh, konfliktu zájmu a tak dále a tak dále. Čili pokud se spokojíme s tím obecným konstatováním, že SFA rozvinula pokročilejší eh, kroky nebo politiky, které mají předcházet konfliktu zájmu, tak to si myslím, že neplníme tu funkci, která eh, nám náleží, protože eh, Evropská, Evrops, Evropský úřad pro bezpečnost potravin v článku 7 a v článku 82 se říká, s politováním konstatuje opět to, co jsem říkal. Avšak, že úřad již rozvinul pokročilé politiky, které mají předcházet konfliktu zájmu. A my se tu bavíme o tom, jestli bychom měli udělit absolutorium, absolutorium na finanční rok 2011, když víme s jistotou, že eh, došlo k celé řadě případů z nichž vyplývá, že rozhodně nebyly vyřešeny eh, ty otázky konfliktu zájmu FVSA. A pak tu byl také institut ILSA, Life Sciences Institute a jeden eh, panelista z EFSI byl zároveň členem ILSA. A když pak EFSA byla dotázána na to, jak je to možné, tak odpověděli prostě, no, oni měli eh, tedy strategii podpory nezávislosti a bylo to možné zároveň ve stejné, působit ve stejné roli, ale to není mož, ve skutečnosti možné, není, není to není slučitelné s s tímto přístupem. Co to znamená? Eh, daňový poplatník si pak bude klást otázku, kdo eh, tedy vůbec zajišťuje, že tato politika něco znamená. Když to nebudeme my, tak kdo jiný na to dohlídne? V listopadu 2012 geneticky modifikovaný eh, hmyz, respektive jeho hodnocení. To byla pracovní skupina EFSA, EFSA, která zahrnovala celou řadu expertů, kteří měli přímé vazby na Oxitec, což je ta firma, která tento hmyz vyvíjí. Prosinec 2012. Le Monde píše, že 8 z 8 členů pracovní skupiny e- EFSA o endokrinních disruptorech měli, tedy 8 z 18 mělo přímé kontakty na průmysl. A když na to byla EFSA eh, dotázána, tak prostě zamítli jakoukoliv spekulaci o tom, že by to představovalo problém a odmítli změnit složení té pracovní skupiny. Takže to je několik příkladů nebudu vás unavovat dalšími. Ale existují další zprávy v tomto smyslu. EFSA je něco, čeho jsme se zatím nedotkli. Ale jak myslím dokládají tyto příklady, měli bychom o tom hovořit do mnohem, mnohem větších podrobností o tom, co se v této agentuře děje. Další příklad. ten poslední příklad, pak už budu sticha. Agentura pro životní prostředí. Mně přijde zvláštní, že ve zprávě, návrhu zprávy, není vůbec nic o dalších krocích, pod, tedy navazujících na to, o čem jsme hovořili v loňském roce. jedním ze základů, základních východisek eh, celého toho procesu bylo právě sledovat, co se bude dít s těmi požadavky z roku 2010. Takže já nechápu, proč tu není ani zmínka, ani stopa po tom, co se dělo s tím problémem, který je jak problémem transparentnosti, tak problémem konfliktu zájmů v této agentuře. Te, konkrétně hovořím o tom rámcovém kontraktu v hodnotě milionu eur s produkční video, video společností, e, která ani neexistuje. Tento kontrakt byl podepsán před pár lety a rok od roku je prodlužovan. V roce 2011 tato smlouva byla znovu obnovena. Nebo rozšířena. Takže to už je 271 tisíc eur. A je to milionový rám, milionová rámcová smlouva. Ta firma neexistuje, pozor. A když na to byl dožádan, dožád, požádána tedy uh, ředitelka, když byla oslovena, tak řekla, že prostě ta firma nikde není a že žádný problém není. Ale problém tu je, jestliže smlouva, která byla podepsána, byla podepsána se společností, která nikdy nic ne, nevyprodukovala a která už neexistuje a de, přitom to bylo milion eur. A o té zpráv, v, té, v této zprávě o tom není ani zmínka, takže nevím, jestli na to teď je čas, ale bylo by hezké slyšet něco o tom, protože pokud jde e, o to, pokud jde o Coffee Gate, tak to je samozřejmě relevantní, ale tohle také. A měli bychom tomu věnovat minimálně stejně, stejný čas, stejně dlouhou dobu, tedy kritickému přeskoumávání zjevných konfliktů zájmu, které se tu rysují. Stejně tak, jako když se budeme zabývat tedy tím, jak vyřešit ten problém s těmi inspekcemi účetního dvora. Takže kriticky na závěr mi dovolte konstatovat, že bychom měli dál sledovat problémy z Loňska a ne je jen odsouvat do pozadí. To neslouží zájmu ani našim, našemu, ani agentur samet, samotných. Nemůžeme to rozhodně odsouvat. Rozhodně tedy to není ku prospěchu daňového poplatníka. A já sám jsem daňový poplatník, takže takže se tu táží, jak můžeme zapomínat na problémy z Loňska. Nemyslím si, že byly vyřešeny. Děkuji. Danke, kolege. Děkuji, pane kolego. Kolega Balčitis. Ačiū, gerimas pirmininkė. Pirmiausia, noriu kalbėti nuo savo kolegės Jela Sender já bych eh, chtěl pohovořit eh, jménem eh, své kolegyně, která je stínovou zpravodajkou pro tento velice důležitý dokument. Omlouvá se za to, že bohužel se nemůže zúčastnit dnešního zasedání. Požádala mě, abych vyjádřil stanovisko naší skupiny SND. My eh, podporujeme, co zde zaznělo dosud. Myslím si, že k tomu budou předloženy konkrétní pozměňovací návrhy v daném termínu. Teď ještě několik osobních poznámek. Myslím si, že bychom eh, měli být eh, rádi, že počet těch agentur se zvýšil ze 3 na 30. Mohou se teď soustředit, můžeme se soustředit na konkrétní fungování těchto agentur a myslím si ale, že v důsledku toho pochopitelně došlo eh, k tomu, že celá ta struktura je daleko složitější a je potřeba se podívat na to, jakým způsobem jsou utraceny peníze daňových eh, poplatníků, ale neměli bychom přitom zapomínat, že všechny tyto agentury mají eh, na starosti velice konkrétní oblasti a myslím si, že jejich, prá- jejich práce se zlepšuje rok od roku. Eh, celá řada nedostatků a nesrovnalostí eh, byla již odstraněna. Eh, kromě toho existuje celá řada otázek a dalších oblastí v Evropské unii, ve kterých došlo ke zlepšení, ať už je to otázka například lidských práv nebo rovnoprávnosti genderové, to je otázka, která je důležitá pro všechny členské státy. Je to proces velice složitý, ale dosáhli jsme v něm určitého pokroku. E, kromě toho celá řada dokumentů hovoří také o otázce spojování e, institutů a agentur, které se zabývají právě genderovou otázkou. My bychom toto měli e, zdůrazňovat a měli bychom se pokusit zabránit eh, eh, vzniku situace, kdy takovéto instituce by byly paralizovány tím, že budou čekat, jestli dojde tedy k tomu slučování nebo ne. To jsou tedy moje osobní připomínky. Jak jsem již eh, řekl, tak budeme ještě o tom konkrétně hovořit v rámci těch pozměňovacích návrhů. Pan Ody? Tak eh, jsme na konci seznamu řečníků a k té závěrečné poznámce bych je chtěl dát slovo ještě jednou zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Severinovi a také panu Balčitisovi za jejich připomínky. Eh, já osobně velice vítám eh, ten kritický přístup pana Salfamena, protože eh, já osobně eh, souhlasím eh, s tou celou otázkou, která se týká naší úlohy v rámci těchto jednání o absolutoriu já si myslím, že toto je jediná chvíle eh, v celém roce, kdy jednotlivé agentury vlastně se zodpovídají za to, co dělají, čili by neměli v žádném případě podceňovat úlohu parlamentu v této věci. Hovoříme zde o 750 milionech euro každý rok, čili je potřeba to brát velice vážně. Ty dvě věci, o kterých jste se zmínili, to znamená střed zájmu a otázka transparentnosti, Eh, opět eh, plně s tím souhlasím, s tím, co jste řekli. My se této otázce střetu zájmu eh, věnujeme už od roku 2009, kdy já jsem se stal poslancem. Já osobně jsem vždy se dožadoval zásadní diskuse o této otázce střetu zájmu mezi agenturami. Nemělo by to být na nějakém nahodilém principu Eh, eh, například eh, existují politické důvody, například pro, bychom měli hovořit o tom střetu zájmu, ale často to znamená, že nehovoříme o těch absolutně zásadních otázkách, které souvisejí s tímto střetem zájmu. K tomu je potřeba mít naprosto zásadní diskusy. Jestliže například srovnáte EFSU s podobnou agenturou, která existuje ve Spojených státech, zde v Evropské unii my vycházíme z externích eh, expertních zpráv, eh, za které platíme a myslím si, že by byla iluzem domnívat se, že vždy budeme mít stoprocentně nezávislé odborníky, kteří mají příslušné dovednosti. Tito lidé jsou vždy nějakým způsobem spojeni buď s tím akademickým světem, nebo s tím průmyslovým výzkumem. Ehm, eh, snažíme se to řešit, eh, zatím jsme nebyli stoprocentně eh, úspěšní. Jde nám o to, aby ty jednotlivé přístupy byly nezávislé, transparentní, jak nejvíce to jde tak abychom se vyhnuli možnému střetu zájmu, ale zcela určitě nemůžeme hovořit o tom, že už je to vyřešeno. Je, naopak musíme se na tuto otázku i nadále velice soustředovat. Já sám jsem velmi eh, spokojen eh, eh, odpovědí výkonného ředitele EFSI, který během slyšení hovořil o tom, že budou využívat experty přímo pracující pro agenturu spíš, než aby používali externí odborníky, což pochopitelně je mnohem dražší, než využívat externí spolupracovníky. A i to je eh, věc k diskusi. Eh, měli bychom si položit otázku, jestli jsme ochotní, ochotni platit desítky, možná stovky milionů eur každý rok eh, proto, abychom měli stoprocentně zajištěnou nezávislost takových agentur, jako je například EFSA. Není to jenom EFSA, jsou to i agentury například pro léčiva a podobně. Já si myslím, že Eh, je to diskuse, která by eh, měla pokračovat. Eh, příští čtvrtek budeme mít slyšení k výsledkům práce účetního dvora. Pochopitelně takové slyšení bude pouze začátkem, takové diskuse ne její konec. Čili s tím já naprosto souhlasím. Jestliže se teď podíváme na rok 2011, což souvisí s tím, o čem zde hovoříme, v rámci udělování absolutoria. Já si nemyslím, že by bylo férové odložit eh, toto absolutorium eh, jenom kvůli tomu, o čem hovoříme zde už eh, řadu let. Ta poznámka týkající se agentury pro životní prostředí, to, že jsem nevycházel z té zprávy z loňského roku, Eh, ten důvod proto je ten, že já a také celá moje skupina zase tak moc nesouhlasila s tím, co v té zprávě bylo. Eh, vycházeli jsme z finančního nařízení, vycházeli jsme také z toho, že naše úloha není úloha nějakého prokurátora, nějakého žalobce, ale eh, měli bychom mít zajištěný nezávislý Eh, kontrolní systém, který by nám umožňoval zjistit, jestli příslušné finanční nařízení bylo agenturou příslušně aplikováno a jestli také eh, z politického hlediska Eh, chování takové agentury je správné. Já jsem měl pocit, že v loňském roce sice tato agentura pro životní prostředí neměla žádné seriózní problémy, existovaly tam nějaké drobné problémy, které byly během loňského roku eh, vyřešeny. Měli jsme k tomu řadu eh, diskusí Eh, slyšeli jsme řadu vysvětlení eh, od zástupců eh, agentury, také od účetního dvora k těm otázkám, o kterých se zmiňoval v loňském roce. My jsme byli v loňském roce víceméně spokojeni s těmi odpověďmi a potom jsme udělili absolutorium v říjnu nebo v listopadu, čili Eh, já jsem se už těm otázkám nevěnoval, i když eh, několik těch věcí, eh, které se týkají roku 2011, stále ještě diskutuji. Pane předsedo, teď je půl osmé, myslím si, že to je důvod, proč bych měl již přestat hovořit. Děkuji, děkuji, pane zpravodaji, děkuji vám za to, že jste udržel tu rozpočtovou časovou linii. Možná bych ještě zdůraznil jednu věc, o které jste hovořil, a sice, eh, že musíme vždy mít na paměti princip proporcionality, což je věc, která je zakotvena také eh, ve smlouvách EU a že bychom vždy měli tedy se věnovat těmto věcem. Děkuji, děkuji vám všem, končím, eh, zítra budeme pokračovat v 9 hodin. Končím zasedání dnes a přeji vám hezký večer.